věci zvážili odborně. A za třetí se domníváme, že další rozvoj regulace, e, náklady a rizika budou takto pokryta. Jedná se o 200 miliard eur v příštích deseti letech a říkám naprosto otevřeně, že mi dělá nadále starosti, že v tom energetickém sektoru e, výzkum, výroba, infrastruktura a ukládání až po energetickou účinnost tam je investováno málo prostředků. Ty podněty, pobídky, e, bezpečnost plánování, e, jasnost a transparentnost se strany té energetické politiky a pro investory to zatím není příliš atraktivní sektor. Takže pokud zlepšíme regulační rámec, tak to jen prospěje pomocí EISA a našimi vnit, pomocí našich vnitrostátních regulačních orgánů, analýzou nákladů a spravedlivými odměnami. To si myslím, že je také velice důležité. Za čtvrté, je tu také mm, otázka kofinancování Evropskou unii. Já vycházím z toho, že 50 až 60 projektů nepotřebuje toto kofinancování a nebo menší část 10 a více procent, ale ze zkušenosti těch 60 projektů, které jsme měli v programu EEP, máme výsledek, že část těch opatření která jsou e, nutná pro naši evropskou energetickou politiku a jsou společného zájmu, tak ty ten volný trh nemůže financovat. Je to integrace baltských států nebo interkonektory C kabely z Malty na Sicílii, mm, integrace Malorky ve španělské oblasti a e, tím přispění k energetickému vnitřnímu trhu a velká výzva bude Kypr, protože Kypr je nejvíc na té periferii od evropského energetického jednotného trhu. Pak jsou tu projekty, které jsou topograficky náročné, kde je zapotřebí spolufinancování a spolufinancování má také řídící funkci v těch eh, regionech Evropy. Prostě eh, každý stát se snaží o vlastní terminály, tak bychom měli více terminálů než eh, plynovodů nebo energovodů. Takže má to i takovou spojovací řídící funkci, která pro tu efektivitu a nákladů a užitku je významná. Náš nástroj CF Facility Connecting Europe je finanční nástroj. My chceme investovat 9,1 miliard, které navrhujeme, chceme hodně investovat do transportu energie pomocí EEP, eh, strukturálními opatřeními, půjčkami na projekty, garancemi a přebíráním rizika. To znamená prostředky v hotovosti, které dáváme jako spolufinancování, eh, vědomě se spojí s ostatními finančními nástroji. Takže k tomu jsem chtěl říct dnes. Já jsem rád, že se setkáme ještě v listopadu a budeme pracovat a podíváme se na pracovní program. Já vám je budu si vysvětlit a Eh, budu moci s vámi diskutovat o těch hlavních tématech. O... Takže za několik týdnů bude eh, infrastruktura hlavním tématem té eh, evropské energetické politiky. Děkuji vám. Srdečný dík, pane komisaři, dostáváme se k otázkám, máme dostatek času, znovu opakuji, jedná se pouze o infrastrukturu a jde o informace k tomuto tématu. Byl bych vám velice vděčen, kdybyste se teď mohli soustředit na otázky. Už tady mám 12 přihlášených do diskuze, možná, že to stihnete za minutu, pokuste se alespoň, prosím. Jose Castillos, první. Eh, ano, já se budu snažit eh, zařídit se podle vašich instrukcí. Pane předsedo, já bych chtěl v první řadě poděkovat panu komisaři, který hovořil jste o velice důležitých věcech a tím prvním je, že jakýkoliv administrativní proces může vést ke spoždění a k tomu, že celý tento program nebude tak účinný, jak bychom si přáli. A to riziko je zde poměrně velké. A to proto, že velice často jsme se ocitli v takové situaci, kdy je byrokracie skutečně příliš zatěžující. A já se domnívám, že komise by měla zavést velice pečlivý proces monitorování, téměř každodenního monitorování, protože pokud tomu tak nebude, tak se většina zemí kupředu nepohne. Já si myslím, že to je skutečně... Srdečně děkuji, Nobetlante. Paní Valian, promiňte. Ano, děkuji, pane předsedo blahopřeji panu komisaři k tomuto návrhy. Já jsem velice ráda, že zde tento projekt máme, protože je to pragmatické a jednoduché a v době, kdy všichni hovoří o krizi, vy přicházíte s tímto návrhem, ve kterém hovoříte o tom, jak se můžeme více integrovat a rozvíjet. Chtěla bych položit dvě otázky. A první se týká toho, co si komise myslí o rozvoji národních infrastruktur, protože to je také potřebné a není zcela jasné, zda členské státy mají jak plány, tak potřebné finance na rozvíjení svých vlastních infrastruktur. A druhá otázka se týká obecného evropského trhu a jakým způsobem tato infrastruktura pomůže evropskému společnému trhu s energií. Děkuji. Děkuji. Pan Páčitěs, prosím. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas komisarė. Kaip ir eilinį kartą tikrai noriu padėkoti Děkuji. Chtěl bych se především přihlásit s díkem za příspěvek, který jste za poslední dva roky zrealizoval. My chápeme, že evropský energetický systém zcela jednoznačně eh, musí být definován a zásady jsou také jasné. Hovořím také o třetích státech, ale těch 9 miliard, o kterých jste hovořil, ty v žádném případě nebudou stačit, aby eh, se všechno pokrylo. Bude potřeba eh, poskytnout projektové obligace. Vy jste řekl, že postupy mají být zrychleny. Já si ovšem myslím, že otázka by měla být kladena s ohledem na centralizaci veřejného zadávání zakázek. Já si myslím, že i v této oblasti by bylo možné tento systém centralizovat a tím dosáhnout mnohé větší efektivity v této oblasti. Kolega Tomas. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, blahopřeji vám k tomu, že jste infrastrukturu dostal na pořad jednání a že jste urychlil plánování. To je opravdu velice důležitý bod, toto urychlení. Bez toho, aniž bychom se dotkli stávajících předpisů pro oblasti životního prostředí. A já sdílím také vaši analýzu, že že pokud jde o finanční krizi, kterou v současné době zažíváme, je problematické získat kapitál na tyto investice. Tři otázky z mé strany. Jestliže těch 9 miliard chceme využít maximálním způsobem, tak nechápu, proč bereme jenom jednu miliardu na to, abychom kapitálové náklady eh, zvýhodnili přes Evropskou banku a těch 8 miliard to si hrajeme na nějakého Ježíška. Já si myslím, že ten ten nástroj je mnohem větší. Kdybychom tam využili 3 nebo 4 miliardy na pokrytí kapitálových nákladů prostřednictvím veřejných bank, které se mohou účastnit těch projektů. Za druhé, ve vašem impact assessment píšete, podle mého názoru správně, že 70 investiční potřeby se nachází v modernizaci energetické sítě a mě překvapuje, že kritéria jsou napsána tak, že podle mého názoru většina peněz je vydávána za plyn. Já jednoduše vidím, že plyn v kombinaci s tím 80% kofinancováním, poté, kdy tedy 4 až 5 miliard jsme utopili v Nabuku a máme tady potom pro další investice málo. CCS. My jsme vydali mnohem více miliard na CCS. Tyto peníze ty jsou v současné době na bankovních účtech několika velkých podniků a nic se neděje, nebo děje se velice málo. A já si myslím, že je třeba nyní učinit bilanci, co se stalo s těmi miliardami, které jsme až do posud eh, poukázali těmto podnikům. Děkuji. Bez mikrofonu, bohužel. Tento dokument eh, je ho, dokument, který hodně slibuje. Mám několik detailních otázek, které se týkají proporcí 140 miliard na inteligentní sítě na magistrály energetické magistrály, 70 miliard na plynovou infrastrukturu. Z čeho vzniká tato proporce? Znamená to, že pro kofinance musíme mít také garance z EU dvě ku jedné a potom urychlení toho povolovacího řízení. To je opravdu velice dobrý nápad, ale pro mě je stále ještě otevřené. Proč pouze vybrané investice by měly být dočeny tímto eh, zrychleným postupem? problém. Délka toho řízení to není žádná hodnota sama o sobě, to je výsledek organizačního nepořádku. Sound Street, to je další téma. Nabuko bude možná dvakrát menší, než se plánovala. Možná se to bude jmenovat Nabukino, nikoliv Nabuko. Pane komisaři, myslíte si, že s tímto nástrojem Můžeme garantovat původní rozměr této investice? Paní Bobinská, prosím. Děkuji, pane komisaři. Ten dokument, který jste předložil, je velice důležitý, protože se týká evropeizace naší energetické sítě. Já jsem členkou výboru pro rozvoj, kromě toho, že jsem také členkou výboru ITRE a chtěla bych se zeptat, zda získávání zdrojů na tento velice důležitý projekt nebude probíhat na úkor strukturálních fondů, které jsou v současné době různým členským státům přidělovány. A dále, hlavní část těchto zdrojů vede právě k přerozdělování ze strukturálních fondů. Paní Tykau, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám také chtěla nejprve pogratulovat k předložení tohoto dokumentu a chtěla bych se zeptat, jaké projekty se zde budou konat Černého moře, které je velice důležité pro zabezpečení energie Evropské unie. A nemám na mysli pouze Nabuko, ale také další projekty, které se týkají Černého moře. A druhá otázka se týká toho, kdo bude řídit ty fondy, která agentura bude spravovat tyto fondy a jakým eh, způsobem eh, Connecting Europe Facility bude propojena s dalšími fondy, například se strukturálními fondy. A ještě se chci eh, zeptat na otázku nedostatečného zásobování energií. Jak hodláte zajistit, aby energie byla dostupná za rozumné ceny pro občany? Děkuji. Kolega Karenc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošku déle poslouchal překlad, který eh, šel později nežli originál. Pane komisaři, chci vám poděkovat. Už léta hovoříme o evropském energetickém trhu a samozřejmě bez fungující infrastruktury která vlastně spojuje všechny členské státy, se to nedá zrealizovat. Konečně vidím to alespoň takto já, že komise navrhuje, aby peníze, které se mají použít na infrastrukturu, nebudou použity jenom pro jednotlivé země a pro infrastrukturu v rámci jedné země, ale že to bude vlastně pro eh, interpropojení v oblasti plynu a elektřiny. Proto si myslím, že je to velice důležité pro Evropu. Mám dotaz. Jaký poměr vidíte nebo komise jaké projekty eh, budeme mít v rámci Evropy a projekty, které zasahují i mimo Evropu, jako je například Nabuko. A nebo by to mělo být těch 9,1 miliarda, eh, která by měla být použita jenom pro evropské projekty. Pan Dimatan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také vám, pane komisaři. Já bych vám také chtěla říct, že pro mne je tato iniciativa zcela zásadní, zvláště ten balíček energetické infrastruktury a vše, co se týká klimatu, sjednocení energetického trhu. Ale je to velice důležité také pro překonání současné krize a znovu nastartovat evropskou ekonomiku. Není to pro mne náhoda, že tento energetický program byl schválen v rámci balíčku, tak, aby pomohl Evropě výjít z krize. Chtěla bych se vrátit k té otázce financování. Již o tom hovořila celá řada kolegů. Je to velice důležité téma. A vy jste ve své prezentaci hovořil o tom, že je třeba mít regulaci na evropské úrovni. Já bych byla ráda, kdybyste to více specifikoval, protože v té současné situaci to financování se poměrně obtížně hledá, ať již z veřejných zdrojů, z rozpočtu členských států, ale ani ze zdrojů soukromých protože neexistuje dostatečná likvidita, kterou by bylo možno do reálné ekonomiky investovat, zvláště u projektů stejného typu, o kterých nyní diskutujeme. Hovoří se zde o partnerství s Evropskou investiční bankou a já bych byla ráda, kdybyste nám řekl, zda Evropská komise podnikne určitou iniciativu s cílem stanovit určité priority nebo podmínky toho, které projekty na evropské úrovni budou financovány. A také se chci zeptat, zase předpokládají nějaké velké projekty energetických sítí, zvláště pokud jde o obnovitelné zdroje energií. Například eh, na jihu se plánují určité sítě, tak aby se solární energie mohla transportovat eh, do Německa. Kolega Benson. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych panu komisaři říci, že je velice dobré, že konečně dochází k nějakým konkrétním skutkům. Já jsem si přečetla, že ty projekty musí být ve společném zájmu, musí být realizovatelné a musí plnit určité společenské cíle, musí směřovat k ochraně životního prostředí a tak dále. Britové, Španělé, Italové a další členské státy se na tom podílejí. Nicméně je zde určitý problém, pokud jde o ten jednotný trh s energií, který podle mého názoru ve skutečnosti neexistuje, protože ty velké energetické společnosti na tom nemají zájem. Když se podíváme například na země Baltu nebo na některé země východní Evropy, oni nemohou být v budoucnosti zcela závislé na plynu. Musíme se snažit o spolufinancování a já jsem velice rád, že se zde hovoří až o 80% spolufinancování ze strany Evropské unie. Myslím si, že to je skutečně klíčové. Pokud jde o Finsko a baltské státy, 10 miliard kubických metrů plynu, o kterých se zde hovoří, je třeba vidět v souvislosti s určitými, s těmi plynovody, které mají být postaveny. Děkuji. Kolega Susa Wagner. Já Susa Wagner. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit jednu věc, která již zde mnohokrát padla, a to je problém autorizačních postupů ve členských státech. Já se domnívám, že dokument komise má dobré záměry, ale bude skutečně tento záměr následován konkrétními kroky v jednotlivých členských státech? Protože zvláště v těch vysoce centralizovaných členských státech by to mohl být problém. A pan komisař se také nedotkl otázky možné opozice občanů vůči těmto projektům. To je třeba zdůraznit, protože veškeré dobré úmysly, které komise má, stejně tak jako naše dobré úmysly, mohou stroskotat eh, na opozici zorganizované občany, pokud jde o tyto rozsáhlé projekty. A Chtěl bych také říci, že je mi velice líto, že Iberský poloostrov z tohoto dokumentu byl v podstatě vyloučen a doufám, že se mu znovu... Paní kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice srdečně panu komisaři za to, že nás dnes navštívil. Měl bych větši, velký počet otázek, ale většina otázek už tady byla položena mými kolegy. Proto se chci soustředit na projekty, které mají význam i pro více rozemí a překračují hranice jednotlivých států. S čím můžeme počítat, pokud jde o různé smlouvy? kdo ponese zodpovědnost za tyto smlouvy a dále je otázkou, zda je reálné očekávat, že v tak krátké době mohou být smlouvy na tak velké projekty uzavřeny. Viděli jsme, jak je to obtížné, nebo to bylo obtížné například v případě Euronestu eh, provést toto řízení. Paní Cavalio. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych panu komisaři poblahopřát eh, za předložení tohoto projektu a zařazení infrastruktury na jejich pořad jednání. A také e, jsem ráda, že se zde hovoří o tom severojižním koridoru, který je velice důležitý nejen pro jich, ale pro celou Evropu. Je také třeba soustředit se na Iberský poloostrov. Vy jste zmínil e, terminály, na kterých se upravuje plyn a na Iberském poloostrovu je celá řada míst, která mohou být pro Evropu rozhodující, pokud jde o dodávky plynu, pokud budeme mít tu infrastrukturu dostatečnou. A druhá věc je také navyšování skladovací kapacity. Děkuji. Kolega Winkler. Kolega Winkler. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám za pragmatické návrhy, obzvláště bod plánování a zrychlení celého řízení. To je něco, co mi leží na srdci, protože všichni víme, a tady chci tedy adresovat malou poznámku všem, při sjednocování Německa jsme udělali vynikající eh, zkušenost s tímto zrychlením. Bylo to sakra velké zrychlení, je to strašně takové zvláštní slovo, ale pomohlo to Eh, na vzdory totálně rozdílným systémům sjednotit tuto infrastrukturu. Dokonce se mohl vytvořit určitý model pro Connecting Europe v oblasti energetiky. Děkuji. Tím mohu předat slovo panu komisaři, aby se pokusil odpovědět na otázky, které byly položeny, a to ve krátké době. Ve členských státech máme odlišné podmínky, co se týče ústavního práva, ochrana vlastnických práv, pozemků, správních orgánů a co se týče také správního soudnictví. Takže například na Maltě máme počet v těch veškerých soudních instancí a orgánů bude stejný jako ve Francii v některých vnitrostátních, v některých národních ústavách máme také jasnou úpravu toho, že vlastnictví opravňuje k něčemu, ale také zavazuje. A máme tu rozsáhlou jurisdikci. Takže ten postup během těch tří let nemůžeme přenášet eh, schematicky na celou Evropu a regulovat. Bude to takové zadání pro tři roky a realizace bude také záleží na národních eh, správních a soudních ústavních orgánech. Musíme dbát na to, aby členské státy eh, nám také řekly, jakým způsobem chtějí dodržet tuto lhůtu. A určitě budeme potřebovat posílit odborný personál eh, v těch orgánech a a budeme zřizovat komory u soudů, které budou zpracovávat tyto speciální otázky. My jsme se omezili v tom zrychlení na přeshraniční infrastrukturu. A proč? Protože to je ta evropská dimenze. Žádný členskýmu státu nebráníme tím, že dáváme za příklad tento model za vzor, tak mu ale nebráníme to, toto zrychlení dělat pro svoje infrastruktury v rámci svých hranic. I pro distribuční sítě, tady hovoříme o Superquids, to jsou ty decentrální a regionální eh, sítě a Markquids, takže tady je přenecháno vnitrostátnímu zákonodárci, aby rozhodoval o těch kompetencích při urychlování podle svého. Kolega Tomas, já jsem eh, říká těch 9 miliard, ale jsem otevřený. Prostě ta jedna miliarda, kterou chceme pobídnout nové finanční eh, nástroje tím pákovým efektem, to je zatím ne, neurčité číslo. Je, toto číslo je kritizováno a proto chceme s našimi partnerskými bankami no, ověřit, zda se tento model ověří. A, a potom v těch ročních tranžích to budeme dále realizovat a řídit. Takže tím chci říci, že po jednom roce ověření toho procesu potom můžeme také navýšit tyto prostředky a řekněme třeba v hotovosti dát nějakou podporu třeba eh, nějaké jakoby marné subvence. Nabuko, Nabuka se tyto projekty netýkají, ale Nabuko musí být realizováno před EPE, eh, e, protože tam máme 2 miliony na Poseidon. A říkám vám, že Nabuko, jak doufám, co se týče toho jižního koridoru, za dva až pět měsíců Nabuko nabide na významu, ale nebude se ho týkat ta finanční perioda 2014 až 2020. A CCS, to bude až v příštím roce, v příštím roce dojde k takové meziroční bilanci a v naší koncepci máme 2 až 2,5 miliard euro pro tento fond, 140 pro elektřinu, 70 pro plyn a ten zbytek pro CCS mm, cesty. Tyto prostředky, které jsme dostali, tu jednu miliardu pro 6 až 7 produktů, které jsou v mé, projektu které jsme eh, v mé zodpovědně a ty budou vyplaceny přímo, ty nejsou u banka, takže vlastně nemají tu úrokovou zátěž. Jsou v evropském rozpočtu a budou vypláceny rovnou v těch demonstračních projektech, v těch pilotních projektech, kterým se bude dařit. A některé zůstanou třeba ještě v tom stádiu plánu těch 140 miliard na elektřinu a 70 na plyn, no, to nebude přímo součástí těch eh, našich 9 miliard třeba pro eh, pla, pro plyn, skladovací prostory a terminály vydáme více než jednu třetinu více než 3 miliardy. Ale to závisí tedy na seznamu priorit a na druhé do jaké míry ty projekty budou vyžadovat spolufinancování, aby mohly dostat peníze od bank. Když budete mít nějaký interkonektor z Rotterdamu, Amsterdamu do Kolína, Dortmundu, toto propojení e, Nizozemí, Německo, tento koridor, tam eh, jakékoliv vedení nebude potřebovat nic z veřejných peněz, protože to jsou mezi dvěma metropolemi, je tam celá řada průmyslových objektů a spotřebitelů a na to stačí vlastní trh. Ostatní projekty, které jsou ve společném zájmu, budou vyžadovat 10 eh, až maximálně 80% podporu, takže tam nebude žádná jasná sazba. Bude to vždycky otázka, co můžeme očekávat od spotřebitelů, eh, od těch zvýšených cen energií a jaké spolufinancí potřebujeme, aby ty ceny plynu a elektřiny neexplodovaly. Samozřejmě v návrhu rozpočtu je tu, mohou konkurovat další výklady. Otázka je za těch 40 miliard a jestli z toho těch 10 miliard na energie eh, nám nevezmou ty strukturální balíčky. I například politik z oblasti zemědělství by mohl říct, že nám u GAPu v tom prvním a druhém pilíři peníze chybí ale to je otázka rozpočtové politiky. Otázka, jaký má eh, má být velký eh, evropský rozpočet 1 nebo 1,5 eh, z HDP, jak bude velký za tři roky, zda bude vyšší než dnes, zda bude stejný nebo dokonce se sníží. A proto tedy máme v tom návrhu naše priority a my si myslíme, že ta energie by nám měla stát za 10 miliard, protože je důležitý pro bezpečnost, ochranu životního prostředí, mm, základ hospodářství a nikde nemáme žádný takovou potřebu eh, doplnit eh, se na, dohnat určitou úroveň infrastruktury, protože v silniční dopravě a železniční dopravě je Evropa dal, na daleko vyšší úrovni než té infrastruktuře, takže je to historický úkol. Otázka byla, jaké projekty a v jakých členských státech. Tak daleko ještě nejsme. My bychom chtěli zcela jasně v těchto velkých regionech a Španělsko, Francie samozřejmě jsou součástí těch velkých regionů, Španělsko, Maroko například. Eh, toto propojení tam bychom chtěli oslovit eh, eh, vlády, provozovatele sítí v těchto státech. Pokud bych nyní předložil nějaký už hotový seznam, tak členské státy a jistě poslanci by jenom kontrolovali, kolik peněz se tam investuje. A jestli tedy eh, se nakonec to nebude méně, než bylo odvedeno. Takže tím by se náš návrh eh, zničil. A říkám opatrně, Německo, moje vlast, eh, Německo podle mých znalostí dostane méně při těchto investicích, než celkově zaplatí do rozpočtu, protože země eh, ve středu Evropy s tím průmyslovou infrastrukturou, kde vlastně ten eh, volný trh financuje energetiku i ty přepravní cesty. Ale baltské státy nebo Malta, Řecko, nebudeme moci integrovat bez možnosti spolufinancování. A říkám, opatrně, jsou to i energetické podniky a finanční podniky ze zemí jako Francie, Německo, Itálie, které operují na energetickém trhu a převzaly energetické podniky nebo podílí se na některých integrace těchto trhů, je i v jejich průmyslově politickém zájmu. Bylo by to moudré v zájmu moudrosti a solidarity. A od, poslední otázka. Eh, ty další otázky vám rád příště zodpovím. A jestli ty prostředky se budou rozdělovat během EU 27, eh, anebo i do třetích zemí. Prostě to těžiště bude v EU, ale jiné možnosti vyloučit, to by nebylo správné. Když máme co dočinění s obnovitelnými energiemi a myslíme to vážně v Řecku, máme tedy takovou skupinu, která navrhuje, aby tam se vytvářela infrastruktura pro obnovitelné energie a že je to opravdu smysluplné a za to má být část privatizačního koncept, privatizační koncepce, tak musíme ty sítě vést do Bulharska a, a posílit tyto sítě tímto směrem. To znamená, že by byla dobrá rada pro náš masterplan pro Řecko i dali přednost výstavbě těchto energetických sítí a financovali je, i když eh, to bude v Srbsku, povedou tato vedení přes Srbsko a Černou horu, země, které ještě nejsou v Evropské unii, ale jistě eh, se v budoucích letech členy stanou. Takže i tyto energovody se stanou součástí budoucího evropského jednotného trhu a na Slovinsku, v Srbsku směrem na Balkán, touto jižní cestou. Pokud to myslíme vážně s tím energetickým partnerstvím se středozemím, tak eh, tedy i tyto energovody povedou z Tuniska, Alžírska pod eh, středozemním mořem a tato výstavba je v našem zájmu, takže i to spolufinancování v tomto směru mimo členské státy je v našem vlastním zájmu. Takže děkuji vám za váš zájem a i v těch jednotlivých politických skupinách jsem ochoten dále o těchto otázkách diskutovat. Srdečně děkuji panu komisaři za tuto první informaci. Jde to opravdu velice rychle, dokážu si to představit na základě překladu eh, a podkladu, takže budeme pokračovat. Další bod našeho programu Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA. O tom jsme už několikrát hovořili, dneska to zopakujeme. Máme tady některé pozměňovací návrhy. Bohužel kolega Chichester se dnes nemůže dostavit. Přesto jsme nezměnili náš časový plán, protože chceme být včas a musíme být včas hotovi. Chci eh, poukázat na to, že tady máme hodně otázek eh, k tomu, co kolega Chichester posledně následně eh, předložil a přečetl 250 pozměňovacích návrhů. Bylo předloženo 10. listopadu se to bude hlasovat. Mohu se zeptat u eh, těch eh, stínových zpravodajů. Kolega Ela. přednese část úvah kolegy Čičestra, máme ale omezenou dobu. Prosím vás, já nechápu, proč všichni musíte se mezi sebou tady v sále bavit. Chcete-li se bavit, tak můžete přece výjít mimo sál. Může se vrátit klid do sálu. To je přece otázka férového vystupování vůči kolegům, kteří teď chtějí diskutovat. Takže prosím, kolega má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, já bohužel nemohu plně zastat eh, pozici pana zpravodaje, ale protože pan Chichester se sem bohužel nemohl dostavit, tak já alespoň zahájím eh, z hlediska EPP a možná trošku obecného hlediska diskuzi k těm pozměňovacím návrhům. Domnívám se, že z praktického hlediska jsme si všichni téměř jistí, že parlament chce posílit úlohu bezpečnosti na sítích a v kyberprostoru obecně. Chceme posílit úlohu ENISY a je také poměrně zřejmé, že na začátku minulého období fungování ENISY se dosáhlo určitého kompromisu, zvláště těch velkých států, které byly, pokud jde o mandát ENISY, poměrně skeptické a mnoho dalších členských států na tom mělo větší zájem, ale já se domnívám, že Enisa se osvědčila, že stojí za to ten mandát rozšířit, zvláště proto, že ta situace je v současné době mnohem dramatičtější, než eh, když jsme o Enise hovořili poprvé. Pokud se podíváte na to množství pozměňovacích návrhů, eh, jistě se vám samotným podaří rozdělit si je do třech eh, skupin podle témat. V první řadě jde o pozměňovací návrhy, které se týkají mandátu samotného. Myslím si, že Evropský parlament eh, souhlasí s návrhem komise rozšířit mandát. Domníváme se, že naším společným stanoviskem bude to, že ten mandát tedy nebude výkonný, to bude ponecháno na členských státech. Zároveň bychom ale chtěli zachovat eh, možnost eh, činnosti Enisy v různých oblastech a proto bychom ten mandát měli určitým způsobem rozšířit. V první řadě by, jak je tomu u celé řady mandátů, Není to tedy pouze otázka vztahu Enisy a komise, ale dobré by bylo, aby ta bylo povinné, aby komise nekomunikovala s Enisou pouze tehdy, pokud to bude považovat za vhodné. Domníváme se, že by ta povinnost, že by to tedy mělo být stanoveno jako povinnost, ta komunikace. Dále jsou zde ještě určité horizontální aspekty. Já si domnívám, že spolupráce ENISY a dalších eh, útvarů komise by měla být užší. ENISA by také měla hrát důležitou roli při formování programu zajišťování bezpečnosti na sítích. A tenis v podstatě se dosud neúčastnila toho řídícího orgánu, který se zabývá bezpečností informačních a komunikačních technologií, což podle mne bylo zcela nesmyslné. To by se také mělo změnit, takže nechceme, aby to byla zcela exekutivní agentura, ale chceme rozšířit její mandát a zlepšit její akceschopnost. A myslíme si, že ten návrh komise by se mohl ještě trošičku posunout. Druhým aspektem je trvání mandátu. K tomu existuje v současné době celá řada různých názorů. Například, že by ten mandát byl stálým mandátem. To sice není zcela vyloučeno, ale je to poměrně výjimečná příležitost. Eh, udělovat ten mandát v podstatě na neomezenou dobu. Takovým kompromisem by mohlo být to, že vzhledem k tomu, že problematika bezpečnosti na síti a kyberkriminality je dlouhodobým problémem a vzrůstajícím problémem a že bychom proto měli buď eh, zaručit eh, neomezený mandát doložkou o přeskumu každých pět let, anebo bychom ten mandát omezili na určitou dobu a poté bychom se museli rozhodnout, co potom. A já za EPP říkám poměrně otevřeně, respektive za většinu EPP, že to už se souvisí se strukturálními a organizačními aspekty ENISy. Samotná povaha kyberkriminality je, že se neustále mění. Například před několika lety se vůbec neobjevovaly určité problémy, které musíme nyní řešit. Takže důležité je, aby se Enisa mohla přizpůsobovat těmto výza, výzvám a těmto problémům. A důležité také je, aby se to určitým způsobem podobalo například tomu, jak je to strukturováno v NATO, kde se jednotlivé členské státy podílejí na zajišťování bezpečnosti na sítích. A je možné, že v budoucnosti bude třeba, aby ta agentura vypadala úplně jinak. Podívejme se také na to, jak je situace ve Spojených státech. Tam asi pět let budovali svou strukturu. A pokud to srovnáme se situací u nás v Evropě, tak eh, si myslím, že my jsme skutečně pouze eh, na počátku tohoto procesu. Takže buď tedy bychom schválili ten mandát na dobu neomezenou s pětiletou doložkou o přeskumu a nebo bychom ten mandát nějak časově omezili. A pokud jde o otázku sídla agentury, Velice otevřeně říkám, že jsem eh, zklamán jednáním s řeckou vládou. Boj za sídlo Enisy se vůbec eh, neměl konat. Členské státy se snažili o kompromis, komise se snažila jednat s Řeckem, že nejde o umístění Enisy, ale o její akceschopnost. A pokud eh, nebude dosažen žádný kompromis, Došlo zde tedy k určitým návrhům, aby Enisa sídlila na Krétě, kde by byl tedy určitý eh, stálý personál, dále by ta operační část eh, personálu měla pobočku v Aténách, protože zaměstnanci samozřejmě se musí pohybovat, musí cestovat. Členové personál Enisy samozřejmě nesedí před počítačem, musí pracovat v terénu. Je to určitý think tank, určitá platforma. Navíc chceme ten mandát ještě rozšířit takže je velice důležité, aby byla skutečně akceschopná. Takže v Aténách by skutečně měla sídlit ta operační jednotka a také styčný úřad v Bruselu. Ale my z politických, velice symbolických důvodů zde máme pozici nulové tolerance že vše musí sídlit na Krétě a žádný kompromis není možný. Nikdy jsme se nedostali k té diskusi o, tom, o těch dalších pobočkách. Já jsem se vrátil včera ze Spojených států, kde jsem se s americkými partnery diskutoval v Washingtonu i jinde o uh, bezpečnosti na sítích a oni se domnívají, že Enisa nebude takto akceschopná, protože to cestování pro její zaměstnance bude skutečně velice obtížné a zde skutečně se na to nemůžeme dívat jako na něco symbolického. Musíme k tomu přistupovat prakticky. A pokud řecká strana nabídne nějaký manévrovací prostor, tak my samozřejmě budeme připraveni jednat, ale pokud nikoli, tak se to musí vyřešit jiným způsobem. Děkuji. Ale v 10 hodin máme začít hlasovat a mám ještě tady tři přihlášené do diskuze kolegyně Valiagens. Děkuji, pane předsedo. Máme zde kompromisní návrhy. Několik slov k těmto návrhům. Po trvání mandátu pro trvání mandátu máme tedy dvě možnosti. Já si domnívám, že by neomezený mandát s přeskumem, který by byl poměrně brzy po schválení toho nového mandátu, by zaručil možnost dostatečné kontroly a zároveň také možnost určitým způsobem dlouhodobě naplánovat její činnost. Pokud jde o úkoly Enisy. Domnívám se, že by měla mít v kompetenci ochranu kyberprostoru a, bezpečno- a osobních údajů, ale myslím si, že by neměla vykonávat eh, žádné operační úkoly, ale je poměrně obtížné říkat, co je operační a co již není operační úkol. A určité operační úkoly, jak se již v minulosti ukázalo, by se v tom nařízení měly objevit. Nemyslím si ale, že by Enisa mohla pomáhat členským státům nebo komisi při skutečném zabezpečování sítí, protože to by vyžadovalo práci neustále 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, mnohem větší finanční navýšení a také mnohem více zaměstnanců. Pokud jde o sídlo, domnívám se, že parlament by o tom neměl rozhodovat a dobrým kompromisem by bylo prostě to radě říci a požádat je, aby tu otázku znovu prodiskutovali. Ten kompromis eh, s tou pobočkou v Aténách a styčným úřadem v Bruselu, mě to připadá docela rozumné, ale v tom kontextu finančních problémů a krize já se domnívám, že pokud jde o nějaké diskuse s řeckou vládou, by případné sliby nemusely být eh, splnitelné. Ale chtěla bych říct, že si myslím, že to nezávisí na nás. Tikao. Děkuji, slovo má paní Tikao. Nedímte. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla na úvod říci, že potřebujeme agenturu, která by se zabývala bezpečností informací a sítí, která bude skutečně silná, protože kyberkriminalita se bude stále zvětšovat, bude narůstat a potřebujeme mít nějaký dlouhodobý strategický plán. Já jsem pro neomezený mandát, kdybychom tedy každých pět let provedli přeskum, tak abychom mohli stanovit nové úkoly. Za druhé, pokud jde o rozšíření mandátu, Já se domnívám, že agentura musí mít dostatečnou akceschopnost, tak aby bylo možno, aby mohla posilovat činnost členských států při zabezpečování sítí a informací. Zdůrazňuji, že zde nejde o koordinaci s členskými státy a také není možné, aby nahrazovala vnitrostátní orgány a naopak. Agentura musí přispívat mezinárodní spolupráci v oblasti a rovněž musí být schopná sbírat eh, údaje od eh, orgánů a skupin pro reakci na počítačové hrozby členských států. Musí také komunikovat se zástupci různých odvětví a s veřejností, tak aby se v budoucnosti podařilo lépe zajistit bezpečnost sítí a informací. Agentura musí být rovněž schopná působit v celoevropském prostoru. Je třeba vybudovat Evropskou skupinu pro reakci na počítačové hrozby pro evropské instituce, a velká většina rozpočtu musí být vynaložena na zajištění bezpečnosti kyberprostoru a nikoli na administrativní otázky. A mé pozměňovací návrhy jdou v tomto směru. Také bych se chtěla zmínit o sídle agentury, které by mělo být v Heraklionu v Řecku. Já se domnívám, že bychom se měli ještě zabývat kritérii, která musí sídlo splňovat. Já sama jsem proto, aby sídlo agentury do, získ, zůstalo v Řecku, tak jako tom rozhodla řecká vláda a paní Podimáta Rovněž eh, zorganizuje setkání eh, zpravodaje a stínového zpravodaje se, zástupci řecké vlády, tak aby mohli zjistit, zda řecká vláda může ještě něco v této otázce sídla udělat. Pokud jde o to sídlo, existuje již také pracovní skupina, která se snaží vyhodnotit, efektivitu evropských agentur. A já se obávám, abychom neotevřeli skutečnou pandořinu skřínku, protože se zde bude stále více hovořit o různých sídlech různých agentur. A já jsem právě z tohoto důvodu to, aby se to vyřešilo rychle. Pan Cukalas. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem přislíbil, zaslal jsem vám velice podrobný dopis, který obsahuje technické otázky. Pan Eller a paní Tykau předložili otázky faktické, věcné, které se týkají Enisy. První otázka je, jaký je náš cíl, jakou Enisu vlastně chceme mít. Podle mého názoru Enisa musí mít více mezinárodní úlohu, musí být více vidět. Jak ve srovnání mezinárodních orgánů, které se zabývají internetem, tak také ve vztahu k partnerům. Měl by to být jakýsi eh, jediný partner, se kterým by naši zahraniční partneři hovořili. Já si domnívám, že návrhy paní Tykau jsou velice rozumné. Je třeba mít permanentní mandát eh, s pětiletým obdobím eh, přeskumu, tak abychom mohli provádět nezbytné změny, tak jak to zpravodaj navrhuje. Také se zde hovořilo o sídle agentury Nicméně tato otázka nikdy nespadala do kompetence této zprávy. Já si kladu otázku, jaká, jaký je vztah mezi účinností Enisy a jejím sídlem účetní dvůr provedl vyhodnocení a zdá se, že pokud jde o Enisu, je situace jasná. Je to jedna z nejmenších evropských agentur, má méně než 60 osob, 60 zaměstnanců. A to možná trošku ty problémy vysvětluje. Ten problém není, že Enisa je umístěna daleko, ale že je to malá agentura, takže bude asi třeba ji trošku rozšířit. A dále, pokud eh, jde o ENISu a pochybnosti členských států o její úloze, já se domnívám, že bychom tentokrát neměli eh, rozhodovat eh, o tom, co bude s evropskou hospodářskou politikou a s eurem, ale měli bychom rozhodovat o Enise v měnící se Evropě. Nicméně nejsme na tuto diskusi ještě připraveni. Myslím si, že by bylo dobré, aby Evropský parlament místo toho, aby se zabýval takovými to zprávami z vlastní iniciativy, se zabýval skutečnými politickými otázkami současné Evropy. Děkuji. Láska Bubinska. Pani Kulaska mobinska Z głosowanie, w związku z tym będę bardzo krótko mówiła. Rozmawiamy o sensie. Já budu hovořit velice stručně. Smysl a cíle Enisy. Já jsem včera diskutovala se zástupkyní NATO, které v současné době připravuje systémy na zajištění bezpečnosti kyberprostoru, má sídlo v Pobaltí a již tedy jsou velice pokročilí v této oblasti. Já si myslím, že by bylo dobré využít jejich zkušeností. Já nevím, proč se začínáme všechno od nuly a opakovat proč zase budeme opakovat naše chyby, abychom se z nich poučili. Využijeme toho, co již v Evropě známe. Já děkuji srdečně. Eh, uzavírám tento bod a hlasování je 10. listopadu. Dostáváme se k hlasování. Vycházím z toho, že máte všichni své hlasovací lístky. A ještě jsem si zapomněl zeptat na schválení zápisu ze schůze konané dne 8. září. Takže to je také schváleno a dostáváme se ke hlasování. Máme tu dva body, o kterých budeme hlasovat. Jsou hlasovací zařízení v pořádku. První hlasování se týká přeskum evropské politiky sousedství kolegy Marčinkieviče. Máte podklady a kompromis jedna. Takže uzavřeno číslo pět. Kdo hlasuje pro, proti, zdržel se, uzavře, schváleno. devět. Pro, proti, zdržel se, souhlas, deset. jedenáct pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis dvě. souhlas, proti, zdržel se schváleno 17, doplněk pro, proti, zdržel se schváleno 19, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se schváleno. 24, pro, proti, zdržel se ještě jednou, kdo je pro uh, už 24. Proti? Zdržel se schváleno 26, pro, proti, zdržel se schváleno 27, pro, proti, zdržel se uh, kompromis 4, pro, proti, zdržel se schváleno 31, pro, proti, zdržel se to musíme zkontrolovat. Takže eh, číslo 31. Zahajuji hlasování. Uzavírám. 37, 19. Takže pro. Takže návrh je zamítnut. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto kompromis 5, pro, proti, zdržel se, schváleno. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. 47 eh, s ústním, pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdržel se, schváleno. 20 52 pro, proti, zdržel se, 53 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže zároveň eh, závěrečné hlasování, je zahojí hlasování a končím. A návrh byl mm, přijat. Dostáváme se k dalšímu bodu k rezoluci neutralita sítí. Da liegt eine Liste vor. Ich hoffe, dass wir ein Stück weitergekommen sind. Ich darf abstimmen. Hlasujeme. pozměňovací návrh jedna? Ne. Dvojka. Imko. Souhlas proti, zdržel se, přijato. Jednička, souhlas, protihlasy, zdržel se, přijato. Podměňovací návrh 6 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, odmítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička souhlas, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 souhlas, proti, přijato. Sedmička kompromis pro, proti, přijato. Kompromis 8 souhlas, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 souhlas, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko, paragraf 4, souhlas, tedy pro, proti, zdrželi se, Přijato. Teď se dostáváme k celkovému hlasování. Zahajuji hlasování. Co jsem zapomněl? Čtyřicet šest jsem zapomněl, ne, to jsem myslel, že jsem to udělal. Takže celkové hlasování, odzahajuji hlasování. Pomalu, pomalu, ano. Jednohlasně přijato. Děkuji zpravodaji. Musí mít všechno své důsledky. Musím poděkovat každému zpravodaji. Děkuji především stínovým zpravodajům, protože to bylo velice obtížné v této formě rezoluce dospět k souhlasnému stanovisku. A dostáváme se tedy ke změně směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Kolega Kováč má slovo jako jediný řečník. Eh, kde je? Kde se nachází kolega Kováč? Ano, už ho vidím. Prosím, kolega Kováč má slovo. Prosím, ostatní. Pokud chcete něco důležitého prohovořit, udělejte to v předsálí, prosím. Pokud to jsou naléhavé soukromé hovory, tak prosím mimo sál. To je otázka zdvořilosti vůči těm, kteří tady chtějí se trvat. Takže bavte se přede dveřmi sálu. Pan Kováč má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o směrnici, kterou zdaňuje energie za rok 2003 96 ES, což je směrnice, která by měla tuto směrnici měnit, tak všeobecným cílem je, aby zdanění energetických produktů bylo restrukturalizováno tak, aby byl usnadněn a podpořen přechod k bezuhlíkovým nebo nízkouhlíkové ekonomice. Cílem je, různé energetické zdroje zdaňovat eh, rovnoměrně a tím také vytvořit všeobecný rámec pro zdanění různých energetických produktů, po případě ke zdanění eh, eh, úniku CO2. Totež by mělo znamenat, že se také bude minimální sazba zdanění dělit na dvě části. Jedna je v souvislosti s CO2, což znamená 20 euro na tunu CO2 a ostatní forma zdanění, to jsou všeobecné spotřebitelské daně na energii, které se zakládají na obsahu, eh, energetickém obsahu paliva. Vítám návrh Eh, vypracování směrnice o zdanění energií, především proto, protože ta směrnice tím může být lépe zrealizována a uvedena v soulad s klimatickými cíli EU. Kromě toho ovšem eh, mám obavy, jak se ta linie projeví eh, s ohledem na to, že dosud mohly členské státy energetický mix určovat sami podle svého uvážení. Také národní ekonomiky, po případě každý ekonomický energetický podnik to mohl dělat sám. Teď je třeba jasně vyjasnit, jak bude vypadat právní základ v tomto ohledu a kromě toho tady není žádný návod, žádné detailní údaje, které by umožňovaly zjistit, zda směrnice je v souladu se zásadou subsidiarity věci. návrh samozřejmě má rozdělené kompetence mezi Unii a členskými státy, ale různé různá opatření, která se stanovují, by měla být učiněna pokud možno brzy. To je obzvláště důležité. Je třeba detailně a jednoznačně zdůvodnit, proč je směrnice potřebná, aby občané mohli pochopit, proč se to odehrává na úrovni EU a proč je to také nutné na úrovni EU. Různé ekonomické dopady a sociální dopady, to jsou eh, dopady, které zbuzují určité obavy. V první řadě především ta určitá opatření, která jsou eh, plánována ve směrnici, eh, nedostatečně analyzují, jaké dopady bude mít směrnice na jednotlivé členské státy. Kromě toho by měla být předložena a navržena flexibilnější řešení a také by se měly stanovit přechodné lhůty, přechodná období. Průmyslová politika ta také eh, je vlastně mimo rámec této návrhu Evropské komise. Především se tady navrhuje obsah paliv, což vede k značným změnám v jednotlivých členských státech, pokud jde o energetické zdroje je velice důležité zhodnotit dopady pro všechna odvětví průmyslu, aby se zaručila konkurenceschopnost v Evropě. Při přeskumu směrnice o zdanění eh, energií nesmí dospět k tomu, aby se eh, díky této směrnici snížil počet pracovních míst a kromě toho musí být tato směrnice v souladu s ostatními směrnicemi a politikami. Kromě toho se tady ještě stanovuje minimální výše zdanění podle eh, té směrnice z roku 2003. Já jsem toho názoru, že potřebujeme přeskum v souvislosti s inflací, abychom i nadále mohli eh, zohlednit ekologické dopady různých typů paliv a k tomu potřebujeme jednotný rámec. Ale díky automatickému přizpůsobení indexu by členské státy mohli ztratit kontrolu o minimální výši zdanění. A já se také obávám, že realizace směrnice by mohla zvýšit ceny především pokud jde o topné oleje, o uhlí, plyn a podobně. To jsou paliva, která mohou mít negativní sociální dopad, pokud jde o ceny pro konečné spotřebitele. Tyto ceny by se tedy zvýšily. Automatické přizpůsobení všeho všeobecných daní za spotřebu energie by mohly představovat velikou zátěž pro konečné spotřebitele. Samozřejmě také ceny na paliva a topiva v posledních letech značně stouply. To je třeba také zohlednit. Kromě toho by ceny za energii a za paliva a pohodné hmoty mohly ovlivnit zemědělství, lesnictví a ryb, chov ryb. Také by zde mohly tyto ceny stoupnout. Je třeba, aby bylo možné národní daňovou strukturu stanovat v národním měřítku, po případě stanovovat jednotlivé vnitrostátní daně, pokud jde o únik CO2 a čistotu ovzduší nižší. Tam se plánují opravdu eh, vysoké investice, které jsou nutné a proto je důležité, aby při zdanění těchto paliv a benzínu eh, bylo dosaženo pokroku a byly by tady potřebné pobídky pro eh, používání biopaliv. Ty daně nesmí být vyšší než daně za používání benzínu. Chci velice srdečně poděkovat sekretariátu tohoto výboru, po případě také těm kolegům, kteří mi pomohli sestavit toto stanovisko a chci ještě dodat, že paní Astrid Luling zastává stejné nebo podobné stanovisko jako já. Ona je členem ekovýboru. A já bych tady také rád pohovořil i o tom jejím stanovisku. Ano, Prosím, kolega Galante. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také řekla několik eh, poznámek k této směrnici za ozdanění energetických produktů a elektřiny. Ta vyžaduje už delší dobu revizi náročnou revizi, eh, protože už revize byla v roce 2030. Má to být přizpůsobeno eh, těm cílům ochrany životního prostředí a snížení se o dvě musí podporovat energie, investice do energetické účinnosti a úspor a musí být eh, také uvedena do souladu se systémem obchodování s povolenkami. Takže tyto potřeby jsou tu mm zakotveny a ty hlavní principy jsou jasné. Téma neutrality paliv, to je sporná otázka, ale my se domníváme, že veškeré palivy pro motory eh, a pohonné hmoty dá tedy na tuto neutrální úroveň a posuzovat je podle obsahu CO2. a hovořím za paní Olfovskok. Takže tady je dobré mm, vytvořit spojnici mezi eh, těmito obět, oběma obchodním a neobchodním sektorem. Takže týká se to mm, vytváření zelených a pracovních míst, čistých energií. Nesmíme zapomenout, že členské státy musí i v tom, e, v tom sektoru, který ne, není v rámci EHS, snížit emise. Co se týče snižování uhlíku, to je dobrý nástroj. A je to dobrý krok k posílení naší energetické účinnosti. E, Evropský parlament bohužel nemá spoluhrozovací právo, ale my bychom chtěli návrh komise v tomto smyslu podpořit. Děkuji, pane Glante. Pan Lamberts. Já budu pokračovat ve stejném duchu jako eh, kolega Glante nebo kolegyně Olavská, nevím. My samozřejmě podpořujeme návrh komise, který zavádí určitou vnitřní konzistenci do režimu danění energie, ale také konzistence mezi touto politikou a politikou ochrany klimatu. Takže my v zásadě bychom chtěli, aby Evropský parlament komisi v tomto podpořil. Chápu také, že tento výbor v souladu s tradicí brání zájmy průmyslu, to chápu, ale o jakém průmyslu zde vlastně hovoříme? Hovoříme o včerejším průmyslu, anebo chceme podporovat průmysl zítřka? Mně se občas zdá, že se díváme spíše dozadu, než abychom se dívali dopředu. A tón pana zpravodaje je podle mého názoru velice defenzivní říká, měli bychom být opatrní, nevíme, kam vlastně jdeme, měli bychom bránit zájmy členských států a zabývat se také sociálními dopady. Já bych chtěl říct následující. Pokud jde o danění energií, my víme, že energie skutečně jsou předmětem globálního trhu, ale i zde v Evropě, když hovoříme o transportu energií, tak jde o přeshraniční problém. Není to něco, co lze nejlépe řešit na úrovni členských států. A tam, kde zpravodaj hovoří o tom, že bychom neměli zbavovat členské státy jejich svrchovanosti při stanovování daní, tak eh, prostě přiznejme si to, že jsou věci, které se lépe daní na vnitrostátní úrovni a které se lépe daní na celoevropské úrovni. A myslím si, že energetické produkty jsou Eh, jedním z nich a že váš přístup je velmi nacionalistický a to nemohu podpořit. A také bych chtěl zdůraznit, že když ceny energie vzrostou a oni rostou, tak to samozřejmě má sociální dopady, kterými se musíme zabývat, ale neměli bychom se eh, snažit eh, všechny ty problémy řešit jedním jediným způsobem, protože existují určité kompenzační mechanismy pro nejzranitelnější část obyvatelstva. A pokud, pane Kováči, hovoříte například o Maďarsku, České republice, Slovensku a dalších zemí, které aplikují paušální daňové sazby, tak to je nejlepší způsob, jak poškodit ty nejchudší vrstvy takže na tyto státy se obracím, aby zlepšili spíše, aby tedy spíše zavedli progresivní daň z příjmu, než aby měli paušální daň na energie, protože to skutečně nejvíce poškozuje ty nejzranitelnější vrstvy. Myslím si, že bychom neměli také eh, všechno opakovat ve všech výborech, protože já jsem členem i eh, dalšího výboru a myslím si, že bychom měli podpořit stanění eh, leteckého benzínu a paliva pro lodě. A také bychom si měli uvědomit, že výjimka danění leteckého benzínu byla schválena tehdy, když jsme chtěli více zpřístupnit leteckou dopravu. Myslím si, že jsme došli příliš daleko, protože nejenže letecká doprava je nyní přístupná, je možná trochu příliš přístupná a měli bychom asi opět zvážit zdanění leteckého benzínu. Pokud jde o technickou neutralitu danění, zde jsem eh, připraven zahájit eh, technickou debatu, pokud jde o diesel, ale musíme také přihlédnout k tomu, že diesel může vést k větším či menším emisím CO2, ale také přispívá k dalším formám znečištěním, protože zvláště levná nafta často vede k většímu množství jemných částic v ovzduší a pokud jde o náš e, ropu zpracovávající průmysl, ten tedy je spíše upraven na to, aby produkoval benzín než naftu. A určité úpravy zdanění by mohly vést k tomu, že by Evropa byla dokonce více závislá na dovozu, než je v současnosti. A ještě jedna věc mě znepokojuje, pane zpravodaji. Víme, že poslední změny v danění energetických produktů že to trvalo asi pět let, než se to schválilo a implementovalo. A pokud Evropský parlament to bude nadále zdržovat, tak si myslím, že to není to nejlepší, co můžeme udělat. Samozřejmě, pokud chceme aby se Evropa obrátila zády k občanům, tak to můžeme udělat, ale myslím si, že většina členů tohoto parlamentu to nechce. Viděli jsme, že tento parlament má vůli pracovat rychle a účinně, schvalovat eh, věci pokud možno v prvním čtení. Děkuji. A dovolte mi také poznámku. Ne každá zák- důkladná práce neznamená zpomalení. O tom jsme už tady hovořili. Tady musíme být opatrní, protože ty procesy jsou komplikované a ten nutný čas na to je zapotřebí. Paní Tykao, Tykao a co se týče tedy času, to nám bude scházet. O půl dvanácté musíme skončit, takže slovo má paní Tykao. Domnule Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla eh, zmínit eh, cenu za tunu emisí oxidu uhličitého, kde se hovoří o 20 eurech na tunu. Hovořili jsme zde také o balíčku ETS. V současnosti tam se to pohybuje kolem 13 euro a já mám určité pochybnosti o té ceně 20 eur za tunu oxidu uhličitého. Pokud jde o leteckou dopravu v souladu se směrnicí ETS je i letectví eh, zapojeno do systému obchodování s povolenkami od roku 2012 a pokud zdaníme letecké palivo, bude zde vlastně dvojí zdanění. Pokud eh, továrny, které jsou zapojeny do systému ETS, eh, nejsou eh, vyňaty z danění, tak poté je třeba stejný postup aplikovat i u letecké dopravy. A pokud jde o ceny, které platí spotřebitelé, domácnosti, Myslím si, že je třeba přijmout taková opatření, aby všechny domácnosti měly přístup eh, k energiím za eh, důstojných podmínek. Kolik Pípa? Pan kolega Píper. Já zastupuji pana Lange takže tam to nezaměním tedy s nějakou dámou. Z pohledu EEP, co se týče těch minimálních sazeb, tak tady vidíme zkreslení soutěže eh, v neprospěch dýzlu. to bude znamenat eh, eh, propad trhu o 30 až 45 a to je tedy zase v rozporu s evropskou klimatickou strategií, protože my jako Evropa nemůžeme stanovovat eh, přísné hranice pro CO2, podporovat úsporné motory a právě potom toto palivo, tyto motory daleko více zdaňovat. Veškeré investice, které jsme učinili v minulých letech eh, do eh, energeticky účinných dýzlových technologií, ty by se tím znehodnotily. Naskýtá se otázka, zda komise neporušuje princip proporcionálnosti mezi sebou, tedy při tomto zdanění, zda nepřevrací tento princip přiměřenosti na hlavu. My doufáme, že Evropský parlament vydá signál um, ministrům financí, aby tento návrh odmítli. Pan Jorgen Sizli. Romana Jordan Sizli. Paní Romana Jordan Sizli. Predsednik, um, zdi se mi, vedno jsem se zauzemala za to, da natančno določimo já jsem se vždycky zasazovala o to, abychom určovali jasně naše cíle a také sledovali na té horizontální úrovni ve všech dokumentech, o kterých jsme tady jednali. A i v tomto dokumentu vidím pozitivní prvky. Je to pro nás důležitý cíl brát ohled na otázky životního prostředí v souvislosti s daňovou politikou, ale do posud jsme jsme v tomto výboru o tom příliš nehovořili. Potřebujeme více informací o tom, jaké budou důsledky této revize. Já bych si nepřála, abychom to příliš protahovali. Ale spíše bychom potřebovali více informací pro naše rozhodnutí kde se zrovna nacházíme, kterým směrem se chceme ubírat a jaké důsledky by tento návrh mohl mít. Toto je pouze dílčí informace. Já tu postrádám údaje, jak celý systém má fungovat. Tady kolegyně říkala, že je tu spojení s tou leteckou dopravou. Jak ten systém má fungovat, jak se má projevit synergie, to ještě nevíme. Mě by zajímalo, jaké by byly efekty toho jednoho a druhého systému, proč ten první potřebujeme a druhý ne. Jak jsou spolu spojené více informace v mm, tomto smyslu? A tady, jak pan zpravodaj konstatuje, tak by to vedlo k dalším zátěži, zvýšení cen plynu. My jsme slyšeli, že 3 miliardy z evropského rozpočtu má být věnováno pro mm, oblast plynu, takže na jedné straně něco dáváme, na druhé straně zase bereme. V každém případě máme málo informací o propojení mezi těmi jednotlivými nástroji. Já děkuji Pan Kováče, chcete k tomu ještě něco poznamenat, nebo můžeme otázku uzavřít? Ano, můžeme to uzavřít a přihlédnout samozřejmě k tomu, co kolegové říkali. Děkuji. Srdečně děkuji. Tím můžeme tedy uzavřít tento bod a poukazuji na to, že 9 listopadu v poledne je poslední lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže další bod, energetická účinnost, zrušení směrnice, o tom jsme už trošku diktu, di, diskutovali. Máme čas do půl dvanácté. Byl bych vám vděčen, protože se do diskuze přihlásilo hodně dam a pánů. Tak vás všechny prosím, abyste se vyjadřovali stručně, protože jinak to nestihneme. Už jsem tedy upozorňoval, že večer 7. Eh, listopadu eh, je lhůta ve 24 hodin. Jak už jsme se o tom bavili, musíme se také ještě předtím dohodnout. Po, jako první má slovo kolego Turmes budu velice stručný, jenom několik heslovitých připomínek. Pokud budu mít na konci víc času, tak samozřejmě mohu reagovat potom na připomínky kolegů. Proto teď stručně jedná se o klimatickou politiku a také hospodářskou politiku. Dneska vydáváme 400 miliard na to, abychom nakoupili energii a plyn pro Evropu. Jestliže budeme mít v Evropě více peněz, budeme mít také větší edit value, více pracovních míst. Jestliže chceme zabránit tomu, aby v nejbližších dvou desetiletích, kdy chceme tento systém eh, modernizovat, abychom mohli také zajistit energetickou účinnost, tak si myslím, že budeme potřebovat méně vedení, méně elektráren. Náš vlastní problém spočívá v tom, jak tyto středně a dlouhodobé investice Eh, které vyžadují peníze, jak je můžeme krátkodobě financovat. Na to jsem napsal vlastní článek, vlastní bod, který se týká otázky financování. Tady se jedná o vytvoření jakéhosi můstku, eh, který je vytvořen mezi regionální politikou a politikou soudržnosti. Pak jsou tady ještě různé eh, projektové obligace, které nám také mohou přinést peníze a a do 1. ledna 2013 by se s tím mělo začít. Hovoříme tady nejenom o sanaci veřejných budov, ale musíme zmínit celkový plán do roku 2015, pardon, do roku 2050 Musíme to také uvést do souladu s poptávkou. Ve Spojených státech například je levnější nejenom výroba proudu, ale také i efektivita, která může eh, stlačovat ceny na trhu na ty vyrovnávací energie takže se tady hovoří o silnějším zapojení eh, spotřebitelů a Eh, několik těch slabých míst, které byly v textu, ty jsem vylepšil, opravil. Děkuji. A teď tedy potřebuji seznam přihlášených do diskuze. Doufám, že máme všechny. Nejprve stínový zpravodaj. Kolega Pipe má jako první slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice je opravdu důležitým krokem, dává nám impulzy na úsporu energie a povede k tomu, že naše energetická závislost se může snížit a je také důležitým přínosem k ochraně životního prostředí a také směrem ke strukturální změně. Tady máme opravdu velice dobré šance na eh, mezinárodní exporty. Tady máme co dočinění se stovkami eh, pozměňovacích návrhů, tam jsme se snažili o vylepšení a s EVP, tedy s námi, o tom můžeme potom hovořit. Jsou tady zajímavé odkazy ve zprávě Turmes. Eh, tady bych zmínil jenom heslo sharing a Dále jsou zde ještě programy na daňové pobídky, které jsou opravdu velice zajímavé. Avšak směrnice jako taková by byla lepší, kdyby se komise soustředila na rámcové podmínky. Tady se detailně popisuje to, co by tedy se z našeho hlediska dalo lépe vyřešit na národní úrovni. Směrnice by byla ještě lepší, kdyby předkládala jednoznačné definice energetické účinnosti. Ale tyto definice předpokládá kolega Turmes. Energetická účinnost se rovná energetickým úsporám. Eh, je tady opravdu hodně takových zostřených připomínek, eh, přísnější renovační standardy, žádné vzájemné uzdávání, žádné výjimky z povinností. Slovo hospodárnost se tam v podstatě všude potrhuje, ale někde se také škrtá a musím říci, že jsem trošičku bezradný, pokud se jedná o ty zpřísněné předpisy a jejich zdůvodnění. Chtěl bych zmínit jenom to téma kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Tam se to realisticky a Eh, opravdu velice přínosně nerealizuje. Tady se v podstatě navrhuje škrtnout celý tento bod s jednodušším zdůvodněním, že by z toho měly členské státy eh, profitovat a tady proto není žádný důvod k výjimkám. Já to považuji za opravdu velice tvrdé, že takto ten kolega argumentuje a jsem zvědav, jak se na tom budeme moci dohodnout. K jednotlivým článkům velice stručně pan Tomes to také popsal, ty nové nástroje financování. Jsem toho názoru, že to stojí na velice vratkých nohou, protože jednak se to plní z pokud za neplnění článku 6, dále z projektových obligací, Eh, jsou zde méně typická, menší opatření, které jsme chtěli navrhnout. Jak daleko se dostaneme s těmi obligacemi, to nevím. Dále se to také financuje ze strukturálních fondů, což ovšem není přenecháno uvážení členským státům, ale například v mém regionu je 50 kofinancování, tedy obce musí ty náklady nést. Dále se to investuje z úvěru investičních bank,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 to víme, co to znamená mít úvěry. Dále se to také financuje z veřejných rozpočtů a to víme také všichni, co to znamená. Já si myslím, že bychom měli ty dobré nástroje, které v mnoha státech existují, přenést a neměli bychom tady předepisovat nějakou detailní strukturu na celoevropské úrovni, tak, jak by to měly jednotlivé členské státy realizovat. Tolik článku 3. My jsme i nadále toho názoru, že tady musí existovat dvoustupňový přístup, protože tady máme mnoho věcí, které už realizujeme, například směrnice o ekodesignu a její dopady se musí teprve zhodnotit. Jsme toho názoru, že závazek ušetřit energii v žádném případě nesmí být brzdou růstu. Tedy členské státy mohou růst rychle. Aby mohly růst rychle v době recese, tak je tady povinnost šetřit určitým nebezpečím a proto tedy chceme jít směrem energetické účinnosti a těch jejich indikátorů. Chceme tady mít určitou jednotu sociálního produktu, tak aby se dal měřit a kolega Turmes, ten si nemusí dělat starosti, že bychom chtěli zlepšit ten cíl 380 milionů tun. To by tedy nebyla jediná cesta efektivity této směrnice. Já si myslím, že pouze s touto směrnicí můžeme dosáhnout těch, 300, eh, těch 60, 368 a já si myslím, že se velice rychle tímto směrem posuneme. Články 4 a 5. Veřejný sektor samozřejmě musí být vzorem, ale chceme předepisovat obcím, aby 3% svých budov každý rok vlastně podrobili energetické sanaci. Když to zohledníme hlediska nákladů a výnosu chceme toto způsobit našim obcím. My jsme to vypočítali v naší spolkové zemi v Braniborsku. Jenom náklady na sanaci díky této směrnici pouze tedy ty sanační náklady přesahují všechny eh, výdaje, které jsou v sektoru stavebnictví pro každou jednotlivou obec. Pouze tyto náklady a tyto více náklady já si myslím, ty konkurují důležitým úkolům eh, v oblasti péče o mládež, sociální oblasti a tak dále. To je totálně důležité téma, souhlasím s tím, ale jsou tady ještě další důležitá témata na komunální úrovni. Článek 6, to je ten předposlední, povinnost ušetřit 1,5 eh, obratu. Teď si klademe otázku, můžeme eh, dodavatelským podnikům předepsat zákonem, aby byli zodpovědní za toto. Nevyženeme takto regionální řemeslníky z trhů, když teď v současné době eh, nebudeme mít fungující ekonomiku. To jsou všechno věci, které si musíme vyjasnit. Zda bychom to tedy neměli přenechat členským státům, přenechat jim eh, vlastní cesty, aby dosáhli tohoto velkého cíle a myslím si, že s menší byrokracií dosáhneme tohoto cíle rychleji. Článek 8 je v rozporu eh, s balíčkem pro vnitřní trh a s cestovní mapou. Členské státy by měly sami rozhodnout na základě analýzy, co bude v tom třetím balíčku projednáno. Tady se s tím musíme vypořádat, nějakým způsobem to přizpůsobit členským státům. Poslední poznámka k článku 10. To jsou ty povinnosti zkombinované výroby tepla. Kolega Turmes o tom už hovořil. Ty jsou, jeho připomínky jsou opravdu velice dobré, ale samozřejmě Samozřejmě je třeba více zohlednit regionální zvláštnosti, například také územní plánování. Já nevím, zda to členské státy mohou takto všechno přijmout. Samozřejmě musí mít eh, možnost položit si i otázku, jako například v Německu 250 tisíc plánů tady máme pro chlazení a vytápění. 250 tisíc komunálních plánů. Ty by se teď všechny museli přepracovat, aby to bylo v poměru k tomu, co jsme vlastně chtěli dosáhnout vyvinout. A jak se to vůbec hodí k těm špičkovým elektrárnám? Chceme teď eh, stavět nové eh, ekologické elektrárny a ty vůbec nejsou v žádném poměru k, tému, k, tomu, k té kombinované výrobě tepla. A tady si musíme skutečně ještě některé věci ujasnit. Když to shrneme, energetická účinnost to je opravdu velice dobrý nástroj k dosažení ambiciozních cílů. Na druhé straně ovšem chceme nějakou další definici energetické účinnosti, abychom neohrozili žádaný a žádoucí hospodářský růst. Chceme zachovat ten dvoustupňový přístup, to znamená, že tedy nejprve chceme analyzovat dopady našich opatření a zkontrolovat úspěchy a pak teprve teprve závazná opatření, které chceme představit na národní úrovni a za třetí členské státy musí dostat větší svobodu při plnění efektivních cílů. 3% e, renovační kvóta, to tedy nechceme. A nakonec celé té diskuzi o té směrnici chceme zdůraznit více myšlenku eh, té energetické účinnosti tak, aby se úspory vyplatnily. Děkuji, kolegyně Hercog, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní stínová zpravodajka Tomsnová zde bohužel dnes nemůže být a požádala mne, abych za ní řekla uh, několik věcí, které odrážejí stanovisko Eh, sociální demokracie, takže hovořím za Britu. Hovořila o tom, že je třeba, abychom se v nadcházejících měsících eh, soustředili na to, aby parlament vyslal radě silný signál toho, že máme velice přesnou vizi energeticky účinné Evropy. Není to otázka ano či ne. Je to otázka, zda to provedeme dnes nebo až zítra. A ti, kteří to provedou již dnes, budou mít eh, konkurenční výhodu, protože zdrojů je stále méně a poptávka dále roste. Z tohoto důvodu bude stále větší poptávka po energiích. Pokud se podíváme na trend eh, růstu cen ropy za uplynulá desetiletí, zjistíme, že se pohybuje ve stejných cenových hladinách jako v 70. letech v době ropné krize a že je tedy součástí té současné ekonomické krize. Ti, kteří energie využívají účinně, budou v té budoucí ekonomice stále početnější. Rovněž jde o zajištění energie, protože pokud se nám sní, podaří snížit spotřebu, budeme moci snížit i naši závislost na dovozu a budeme tak méně zranitelní proti přerušení dodávek energie a také budeme odolnější vůči volatilitě cen energií na globálním trhu, takže budeme určitým způsobem chráněni. Jde také o snižování uhlíkové stopy v Evropě je třeba, aby naše ekonomika byla dlouhodobě udržitelná a musíme proto udělat vše, co bude v našich silách. Jako socialisté věříme v závazné cíle. Máme závazné cíle, pokud jde o obnovitelnou energii a také musíme mít tyto cíle, pokud jde o energetickou účinnost. Takže podporujeme závazná opatření, ale domníváme se, že by zde měly existovat i určité alternativy. Také se domníváme, že energetická politika je otázkou rovnosti, protože velká část obyvatelů Evropy utrácí za energie vyšší částky než jinde. Je proto třeba bojovat proti eh, této nerovnováze. Paní eh, Thompson v současné době se snaží ošetřit to například v článku 6 a Domníváme se, že bude tedy třeba ještě spolupracovat na tom, aby to, tato směrnice byla ještě zlepšena. Děkuji, kolega Rode. Ano, já jsem vlastně také náhradník za Fionu Hall. Možná bychom si mohli zaspívat hit ze 60. letech I'll be your substitute, budu tvůj náhradník. E, nicméně celá skupina ALDE vítá tuto zprávu. Přichází ve velice důležitém okamžiku, kdy by spotřeba energie mohla přispět k sociálním hospodářským ziskům, například posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu, zvýšit počet pracovních příležitostí, příležitostí z podnikání, přispět ke zlepšení eh, životního prostředí a také ušetřit eh, peníze občanům i veřejným orgánům. Důležité je zajistit eh, větší politickou vůli k dosažení těchto cílů. Stanovení těchto cílů je na druhé straně v souladu s agendou lepšího lepších předpisů, better regulation a také se zásadou subsidiarity. Dává členským státům dostatečnou flexibilitu v tom, jak na svých územích těchto cílů dosáhnou. Vítáme také, že zpravodaj se soustředí zvláště na asanaci veřejných budov a jak by Fiona jistě řekla, bylo by dobré propojit to se směrnicí z května 2010 o stavebním sektoru. Důležité je, aby při budování nových budov byla bylo dosahováno energetické účinnosti a bylo by dobré, aby členské státy mohly vydávat určité certifikáty, které by dosvědčovaly energetickou účinnost budov. A pokud Jde o článek 6 a povinnost dodávek energie. Zde je dobré udržet vysoké cíle, ten cíl 1,5%. Nicméně členským státům by měla být umožněna větší flexibilita, pokud jde o dosahování těchto cílů, tohoto cíle vzhledem k celé řadě různých mechanismů, které v členských státech platí. Spravodaj rovněž určitým způsobem zlepšil článek 8, který se týká účtování a měření spotřeby energií. Důležité je, aby spotřebitelé měli jasné informace o tom, kolik energie spotřebovávají a jaké prostředky mají na omezení své spotřeby. A také by měl být jasný rozdíl mezi fakturou, jasný vztah mezi eh, fakturou a údaj o spotřebě energie. Pokud jde o článek 10 a CHP, tedy kombinovanou výrobu energií, měli bychom eh, zajistit, abychom přihlédli k požadavkům, které jsou na straně poptávky, zvláště se to týká té směrnice o stavebním sektoru. Také se domníváme, že veškeré nástroje, které se týkají například eh, poptávky energie ve špičce, by měly být eh, považovány za rovnocené. Toto je tedy to, co vlastně chtěla říci Fiona. Děkuji, kolega Karin. Ano, opět eh, zdá se, že zde že zde zakládáme určitou tradici. Já jsem zde jakožto náhradník paní Vicky Ford, tedy jejím zástupcem. Ona tady bohužel nemůže dnes být, ale požádala mne, abych přečetl následující prohlášení. Doufám, že to kolegové, budou mít kolegové dostatek trpělivosti. Vicky bych v první řadě chtěla zpravodajů, panu zpravodaji poděkovat za práci na této zprávě. Podporuje celkové cíle této směrnice, ale domnívá se, tedy Vicky, aby členské státy měly dostatečnou flexibilitu při dosahování cílů. Jak to bylo řečeno při poslední výměně názorů, Vicky by chtěla, aby přístup ke k této směrnice měl plnou podporu členských států a veřejnosti spíše než aby o tom tady hovořili pouze instituce. Vicky bude překládat návrhy k článku 4 a veřejným budovám, protože se domnívá, že zde nejsou navrženy zcela správné postupy na dosažení energetické účinnosti budov. A pokud je o článek 5, zde bychom se spíše měli eh, snažit o snížení celkové účinnosti jako takové, nikoli pouze o jednotlivých budov. U článku 6 bych chtěla poznamenat, že cílem je zlepšit eh, energetickou účinnost, tedy využívání energie, nikoli pouze snahy o snižování energie. A členské státy by měly mít jakýsi balíček možností, jak je možno eh, lépe energii využívat. A rovněž nesouhlasí s vypuštěním eh, klauzule doložky o výjimkách z článku 10. Domnívá se, že celý tento článek má velice restriktivní povahu a mohl by vést v podstatě spíše k znevýhodnění eh, kombinované výroby nebo výroby obnovitelných eh, energií a také bychom z těch povinných požadavků na CHP měli vyloučit eh, jaderné elektrárny. Vicky bude ještě předkládat i další pozměňovací návrhy a těší se na dosažení kompromisu s panem zpravodajem a s dalšími stínovými zpravodaji, tak aby to přispělo ke zlepšení energetické účinnosti v Evropě a také, aby se členské státy mohly učit jeden od druhého eh, z jejich zkušeností a osvědčených postupů. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost a nyní se opět stávám panem Karimem. Danke, Karim. Děkuji panu Karimovi. Já bych navrhoval, pokud to v budoucnu bude takto častěji, tak nemusíme ani dělat schůze, tak si mohou stínoví zpravodají mezi sebou posílat dopisy. Avšak politická diskuze, to je výměna argumentů a pak bychom museli najít nějaké jiné místo, kde bychom si mohli vyměňovat argumenty a svá přesvědčení. Teď se jedná o to, abychom se posunuli dál. Takže Další kolega, který bude diskovat, Vidra Karadras. Já budu hovořit za sebe. Eh, hoy, hoy como tenemos una primera, un, un, una primera Toto je tedy první vlastně předběžná diskuse a já zmíním pouze několik málo bodů, protože ta směrnice je poměrně obsáhlá. Chtěl bych eh, říci, že předloženo bylo 119 pozměňovacích návrhů, takže budeme mít spolu spoustu práce. V první řadě bych chtěl, pane předsedo, říci, že hlavní myšlenky a zásady je třeba stanovit velice jasně a jasný musí být také základ, ze kterého vycházíme. Jsou to takové dvě myšlenkové školy, které se navzájem liší. Na jedné straně je zde snaha o snižování spotřeby energie v absolutních číslech, tedy snížení spotřeby energie. A na druhé straně je zde myšlenková linie, která směřuje spíše ke zlepšení energetické účinnosti, tedy lepšího využívání energie. Na jedné straně bychom tedy vlastně produkovali méně energie a na druhé straně ji méně spotřebovávali. Naším cílem tedy je energii lépe využívat, ale neměli bychom se za každou cenu snažit spotřebovávat méně energie v absolutních číslech, protože to by nakonec mohlo vyústit eh, v neefektivní využívání energie. Bránilo by to růstu ekonomiky, tvorbě pracovních příležitostí a brzdění inovace a z tohoto důvodu bychom se měli snažit spíše o tu druhou cestu, o lepší využívání energie. Pokud se nám to podaří, celá věc, řada věcí se vyjasní a budeme se na nich moci lépe shodnout. To jsem chtěl skutečně zdůraznit, protože to je základ pro další diskuse. Musíme najít určité, určitou střední cestu mezi těmito dvěma cestami. Pokud se podíváme na článek 6, ten stanoví schéma povinných úspor energie ze strany energetických společností a hovoří se zde také o alternativních opatřeních, která však e, musí schválit komise. Nepovažuji to za příliš spravedlivé, protože to není na stejné úrovni. Jednak je zde e, režim dosahování úspor energií a dále jsou zde určité alternativní postupy, které musí komise případně schválit a pokud e, a musí tedy také ověřit, že členské státy plní své závazky. Já se ale domnívám, že bychom neměli diskriminovat žádná opatření, která směřují ke snížení spotřeby energie. Pokud se podíváme na kogeneraci, tedy na kombinovanou výrobu, musíme si uvědomit, že nejde pouze o vytápění a chlazení. To je mnohem více. Například existují průmyslová odvětví, která kogeneraci využívají. protože tím optimalizují zdroje a jsou tím pádem účinnější. Myslím si, že bychom měli ten eh, horizont trošku rozšířit a mít na paměti, že kombinovaná výroba, tedy vytápění a chlazení, znamená také eh, různé věci na severu a na jihu Evropy. Pokud se na to podíváme šířeji, tak eh, si musíme přiznat, že kombinovaná výroba někdy je dobrým krokem, ale někdy nikoli. Takže nemůžeme stanovovat nějaké globální povinnosti, pokud jde o kombinovanou výrobu. Závisí to totiž nejen na tom, kolik je třeba tepla, ale například eh, také na propojení sítí, na transportu energií, na určitých environmentálních faktorech, nákladech, to vše je třeba vzít v úvahu. Také to závisí na izolaci. Takže nemůžeme uplatňovat nějaký paušální systém, nějaká paušální kritéria na kogeneraci. To by mohlo vést k absurdním výsledkům. Musíme se také snažit eh, kombinovat eh, kombinovanou výrobu s dalšími způsoby produkce energie, například eh, s obnovitelnými zdroji. Existují určité typy kogenerace, které vyžadují, aby elektrárny fungovaly nepřetržitě, zatímco u určitých eh, obnovitelných zdrojů energie, například u větrných elektráren nebo solárních elektráren, tam mohou být přerušení v té produkci. Zatímco u té průmyslové kogenerace je tomu jinak a není to tedy jediný vhodný zdroj pro dosažení energetické účinnosti. Buďme tedy obezřetní, nesmíme příliš zevšeobecňovat, protože bychom se mohli dostat na cestí. To jsou takové předběžné poznámky, pane předsedo, jak jsem řekl, ale myslím si, že nás ještě čeká mnoho práce. Tři kolegové hovořili i o dalších důležitých tématech spojených s touto směrnicí. a pan eh, zpravodaj je někdy možná eh, trošičku příliš energický, ale doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Děk, děkuji kolegovi Proveru. Já jsem eh, bohužel přehlédla. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu zpravodaji Turmesovi za jeho ochotu a připravenost ke spolupráci a také za to, že je schopen naslouchat. To je poměrně zřídkavé. Velice stručně několik poznámek. Cíle směrnice můžeme sdílet a přejeme si jejich dosažení. Ale aby byly skutečně také realizovat, aby je bylo možno realizovat, je třeba, aby skutečně byly proveditelné. A já chci říct si v první řadě, že je třeba přihlédnout k velkým rozdílům, které v Evropě máme. Jsou to rozdíly nejen klimatické nebo zeměpisné nebo finanční, ale také sociální a kulturní. Tyto rozdíly je třeba vzít v úvahu. Vezměme si například to, co se děje v severských zemích, jaká tam je kultura, tradice, tak hned vidíme ten rozdíl proti například eh, zemím na jihu. Snaha šířit v Evropě vytápění na dálku a kombinovanou výrobu, s tím můžeme souhlasit. Nicméně i zde je třeba dbát na správné přidělování finančních veřejných zdrojů, protože i zde se situace mohou lišit. Já se velice pozitivně dívám na hypotézu vypracovat směrnici, která by stanovila závazné cíle pro členské státy a do určité míry by ale členské státy měly možnost zvolit si ty nejúčinnější a nejpřiměřenější způsoby pro dosahování úspor a energetické účinnosti. Existují země, které v tomto již vykonaly celou řadu kroků a jiné členské státy to, co udělat měli, neudělali. Pokud jde o ty veřejné budovy, zde je třeba zhodnotit finanční, tak také administrativní udržitelnost těch eh, asanací, pokud jde o ten 3% cíl. Je také třeba přihlednout k tomu, že v mnoha zemích existují historické, velice cenné budovy, které by měly být eh, případně vyloučeny z této směrnice. Hovořím o své zemi. My v současnosti máme závažné finanční problémy, ale také určitá administrativní opatření, která zakazují využívat eh, úřadům určité finanční prostředky, které již mají ve svých rozpočtech. A poté máme celou řadu historických, velice vzácných budov, které jsou využívány veřejnými orgány. Také je třeba energetickou účinnost propojit s obnovením hospodářství, které si jistě všichni přejeme. Je třeba, abychom se vyhnuli příliš ambiciozním cílům, které by nakonec bránili tomu, aby se ekonomika rozvíjela jak bychom si to jistě všichni přáli. Plně souhlasím s panem zpravodajem, že je třeba nalézt finanční nástroje na podporu finanční účinnosti, protože bez financí se zde zabýváme pouze filozofií. Tato směrnice by mohla být také jedním z nástrojů posílení ekonomiky, mohla by přispět k větším inovacím, výzkumu a také vzniku nových pracovních míst a tím přispět k hospodářskému rozvoji. Důležité je také informovat občany o tom, co se děje. Je to naše povinnost, protože právě pomocí větší informovanosti občanů je můžeme přesvědčit, aby se snažili o větší energetickou účinnost Eh, Děkuji, pane Provero, a nyní pan Belet. Děkuji. Dovolte mi říci několik poznámek eh, v holandštině. Děkuji. Celá řada věcí již byla řečena, takže ještě několik věcí k těm kritériím, která se týkají e, plochy těch budov. My si myslíme, že to není nejvhodnější kritérium, že by důležitější bylo kritérium celkové energetické spotřeby budovy. Druhá poznámka. Pokud jde o veřejné zakázky, zde je samozřejmě třeba přihlédnout k tomu, že pokud si vybereme toho nejlevnějšího dodavatele, nepovede to vždy k té největší účinnosti. Takže to je trošku výhrada vůči komisi a Třetí věc eh, je carbon leakage, to znamená stěhování těch energeticky náročných odvětví mimo Evropu. Pokud eh, zdaníme tato energeticky účinná odvětví, bude to mít určité nepřímé dopady na tato odvětví a i z tohoto důvodu by bylo dobré, aby v jednotlivých členských státech byly vypracovány plány, které k takovýmto dopadům na odvětví, která jsou energeticky náročná, budou mít. A nakonec bych chtěl na kolegy apelovat, aby vytvořili jednotnou frontu, pokud jde o otázky fakturace. My v současnosti hovoříme pouze o nákladech na energii, ale já se domnívám, že ta transparentnost, pokud jde o fakturaci, by měla být mnohem větší. Nejen pokud jde o náklad, ceny energií, ale také pokud jde o ceny dis- za distribuci. Chtěli bychom tedy dosáhnout větší transparentnosti u fakturace a aby určité prvky byly povinně spotřebitelům sdělovány, aby spotřebitel věděl, kolik vlastně za energii platí. Paní Kulánská Pavinská, ale musím říct, proč důvod, proč paní Kulánská Babinská je důvod, že na posledním zasedání nedostali slovo, takže nyní nyní mají přednost před paní Merkis. Takže paní Kulanská Babinská. Eh, děkuji za slovo. V první řadě se domnívám, že jde o velice důležitý nástroj, na který jsme dlouho čekali bude mít dopady na hospodářství, na místní vlády a jejich financování a také na domácnosti. Dopady na každé z těchto úrovní budou navzájem odlišné a je třeba o nich také diskutovat zvlášť. Pokud jde o dopady na hospodářství, důležitý je zde vztah mezi růstem a energetickou účinností. Existují země, kde energetická účinnost eh, vlastně znamená změnu jejich ekonomiky. A něco jiného to znamená pro velmi průmyslově rozvinuté země a něco pro ty méně rozvinuté země. K tomu je také třeba přihlédnout. Rovněž eh, v těch eh, výběrových řízeních, která budou prováděna. Vezměme si například eh, ekonomiku Dánska a ekonomiku Slovenska, Polska a Maďarska. Tam by ty dopady byly zcela odlišné. Takže já souhlasím s těmi, kteří hovoří o tom, že energetická účinnost by měla být posuzována na jednotku, nikoli pouze v absolutních číslech, protože některé země jsou rozvinutější a samozřejmě používají více energie. Je třeba, aby ji využívali je to samozřejmě, ale nemůžeme je nutit, aby snížili spotřebu energie, protože chceme, aby tyto země zároveň byly podpořeny z určitých eh, fondů Evropské unie, například z Fondu na regionálního rozvoje. Pokud jde o ta 3%, která mají být z rozpočtu místních eh, samozpráv eh, určena na dosažení energetické účinnosti. Já se domnívám, že by to měl být víceletý cíl, nikoli cíl stanovený pouze na jeden rok, protože některý rok je možno vynaložit více prostředků, jiný rok méně prostředků. Takže ta 3% by měla být rozložena na delší časové období. To samé platí i pro energetické audity. Každé dva roky to je příliš krátká doba, protože rozhodnutí se často přijímají rychle, jindy pomaleji a v různých částech Evropy to trvá různě dlouho. Některá místní společenství možná budou považovat 3% za příliš vysokou částku. Musíme o tom skutečně diskutovat, protože v současnosti probíhá hospodářská krize a v celé řadě zemí národní vlády omezují výdaje místních samozpráv na školství, zdravotnictví, silnice a Celá řada místních samozpráv má již v současné době obrovský deficit a musí například eh, omezit eh, osvětlení veřejných prostor a touto cestou určitě jít nechceme. Důležitá jsou také ta výběrová řízení. V některých méně rozvinutých oblastech, která jsou více zemědělsky zaměřené, pokud eh, si, pokud je požádáme o to, aby používali ty nejlevnější produkty, tak budou muset eh, dovážet tyto výrobky, toto zboží zdaleka, protože zde třeba nebude žádný lokální producent. A budou si muset zvolit například producent, výrobce oken z jiné země. A poslední věc, myslím si, že naprosto zásadní je informační kampaň. Jeden kolega to zde již zmínil. Nejde pouze o změnu hospodářství, ale také o změnu smýšlení naší společnosti, našich občanů. A neměli bychom to nechávat pouze na politicích, ale měli bychom zorganizovat celoevropskou kampaň v této otázce. Frau Merkis. Paní Merkis. Děkuji, pane předsedo. Ano, já Já budu hovořit za nájemce a malé výrobce energie, to je důležité. Ti, kteří eh, vyrábí, chtějí vyrábět si vlastní energii ve vlastním domě. A my eh, často bereme ohled jenom na ty velké podniky, jak máme být energeticky účinní v, v tom velkém měřítku, ale myslím si, že pro ty nájemní domy mm, to je také důležité. V Nizozemí je to tak, že většina nájemních domů se patří do určitých stavebních družstev a Myslím si, že je to i v, zájmu eh, těch nájemníků, aby mohli šetřit, protože oni mají mít také možnost eh, být energeticky účinnější, měli, mají mít možnost eh, něco udělat pro snížení té spotřeby a pro snížení částky na své faktuře výroba toho mikroproudu, jak říkáme, mikroelektřiny a chceme dát nájemcům také možnost tedy vyrábět si proud sami. Myslím, co tady kolegové říkají, je správné. Dobré by bylo, kdyby tato směrnice byla propojena s ostatními směrnicemi, které souvisí s energetickou účinností, s budoucími směrnicemi nebo Eh, týkající se stavby budov nebo týkající se využívání vody. Nejde o to, abychom požadovali energetickou účinnost nyní a zapomněli na jiné otázky, které s tím souvisí. A další zase produkovali další směrnici, které ty naše chyby by potom měly odstranit kolega Belet poukázal na to, že ta faktura za prout má být přehlednější, transparentnější. Tato směrnice, ale i ty, i ty budoucí, bychom měli využít, abychom občanům dali možnost, aby sami žili více ve smyslu energetické účinnosti a mohli ovlivňovat svoji spotřebu. Informace je důležitá a to začíná tou informací o vlastní spotřebě. Já děkuji a malou poznámku. Eh, stát Galilea se eh, posunul, nekoná se dnes, ale zítra, takže tím získáváme čas, ale to byla malá naděje, protože tlumočníci jsou ochotni o čtvrt hodinu tlumočit déle a více již ne. Takže já mám ještě několik poznámek, přihlášek do diskuse plus komise. Takže prosím, abychom opravdu se soustředili a dodrželi ten čas. Paní Tykau má slovo. Děkuji. Já se budu snažit hovořit velice stručně. Opatření spojená s energetickou účinností jsou velice důležitá. To proto, protože jde o tu nejlevnější metodu, jak energii ušetřit. Chtěla bych se zmínit o těch eh, třech procentech. Tedy o té závaznosti sanovat určité množství budov eh, využívaných veřejnými orgány to 3%, ta 3% se mi zdají příliš eh, vysoká. Já samozřejmě souhlasím s tím, že veřejné orgány musí jít příkladem, musí být první, kteří budou modernizovat své budovy, ale myslím si, že ten cíl je příliš rigidní a příliš byrokratický a jeho dopadem nebude dosažení cíle zvýšení energetické účinnosti. Domnívám se, že členské státy by měly mít větší možnost flexibility a veřejné orgány by také měly mít eh, tuto možnost. Neměli bychom hovořit pouze o zvýšení energetické účinnosti. Měli bychom tedy hovořit o energetické účinnosti, ale neměli to spojovat s nějakými procenty na plochu. Pokud jde o venkovské oblasti. V nedávné zprávě se hovoří o tom, že tyto oblasti mají jiné potřeby, pokud jde o dodávky energie ve srovnání s jinými oblastmi. Musíme tedy přihlédnout i k zvláštnostem venkovských oblastí, kde musí být energie také využívána účinně. Děkuji. OK, kolega Bržina. Kolega Eh, Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek češtině. Hmm. Chtěl bych poděkovat zpravodaji, protože eh, energetická efektivnost je, je opravdu eh, velmi důležitá pro dosažení naši, našich cílů. A mohu říct, že na daném, legislativ, na daném návrhu se mi trošku nelíbí zmatení, co se týká definice energetické účinnosti Eh, trošku eh, další zmatení nastává v tom, že si plně neuvědomujeme, že jestli se podaří dosáhnout zvýšení efektivnosti u jednotlivých procesů, nebude to znamenat, že se tento fakt promítne plně do celkového snížení energie. Eh, tento jev se nazývá Jeffsonův paradox a můžete se o něm dočíst v každé nebo skoro každé publikaci ekonomiky. Stanovené cíle 1,5 spotřeby a 3 eh, ušetření 1,5 spotřeby a eh, zateplení nebo eh, efektivnost 3 veřejných budov mi trošku připomíná řešení z doby minulé v mé zemi. Pokud mi někdo je schopen odpovědět na otázku, jak může distributor energie ovlivnit chování svých eh, zákazníků, tak, aby snížili spotřebu o 1,5%, eh, tak to možná pochopím, ale eh, ve skutečnosti vím, že to prostě možné není. Dále při paritě kupní síly Například českého spotřebitele tvoří náklady na energie větší podíl, než je v západní Evropě a u nás se to stalo dostatečným impulzem pro úsporná opatření. E, pokud k tomu máme ještě centrální opatření a programy, které tady této přirozené potřebě vycházejí vstříc, nemusíme nic až tak administrativně regulovat. Další věc, o které už tu byla řeč, je struktura ekonomiky. Jestliže jsme průmyslovou zemí, máme strukturu spotřeby jinou a nemůžeme jen tak lehce zvyšovat hrubý domácí produkt eh, s, při zachování stávající energetické spotřeby. Eh, proto si myslím, že bychom měli pečlivě zvážit eh, dopady těchto opatření, eh, protože by nebylo dobré, kdybychom ve jménu naší vize zelené ekonomiky eh, ruinovali ekonomiku, která nás aktuálně živí. Paní de Castillo? Ano. My jsme během uplynulých týdnů měli celou řadu setkání, slyšení, politické skupiny organizovaly různé akce a společným jim bylo to, že nemá cenu ve všech členských státech používat uniformní opatření na dosažení cílu energetické účinnosti proto, protože situace se z celé řady důvodů v jednotlivých zemích liší. Víme, že existují úspěšné případy v zemi A, B, C nebo D. V některých zemích se skutečně podařilo dosáhnout obrovských úspěchů. Ale pokud se budete snažit přesunout ty zkušenosti z jedné země a přenést je na celou Evropskou unii, tak eh, to není dobrý postup, protože ta situace se skutečně velmi liší a prostřednic a ty cíle, eh, pokud jde o eh, snížení spotřeby o 20% do roku 2020, tak to samozřejmě je možné, ale důležitá je zde flexibilita. V první řadě každá země si musí uvědomit, jaký cíl, jakého cíle má dosáhnout ona a jakým procentem má přispět. Jde tedy o to sdílení společného břemene a členské státy spolu s komisí musí v souladu s určitými kritérii vypracovat plán, jak má která země přispět a jaký je konkrétní cíl pro každou zemi ta opatření pro jednotlivé státy musí mít určitou flexibilitu, protože nejlépe to vědí samozřejmě ty jednotlivé členské státy, které nástroje budou nejlépe fungovat. Veškeré návrhy, které se objevují v této směrnici a které předložili Evropský parlament na základě návrhu komise, veškeré tyto návrhy musí mít pouze jakousi orientační povahu a důležité je mít zde také určitý monitorovací systém, který by byl dostatečně transparentní a umožnil nám zjistit, zda dané členské státy plní své závazky, pokud jde o ty jejich jednotlivě stanovené cíle. Mohli bychom také poskytnout určitou pomoc při dosahování těchto cílů, ale důležité je, a na tom trvám, členské státy si spolu s komisí musí ty cíle vytyčit jednotlivě, protože oni nejlépe vidí, které nástroje budou pro ně nejefektivnější a ty nástroje musí být také dostatečně flexibilní. Na tomto základě musíme postupovat dále. Pokud chceme dosáhnout energetické účinnosti a mít skutečně účinnou směrnici, která nám pomůže dosáhnout eh, těchto dvou cílů. Děkuji kolegyně Karins. Děkuji, pane předsedo. Padla zde již celá řada zajímavých eh, připomínek. Já bych eh, chtěl zmínit jednu věc, o které se hovořilo eh, trošku mimochodem. Úspory energií nejsou to samé jako energetická účinnost. Úspor energie můžeme dosáhnout celou řadou způsobů a jedním z nich je energetická účinnost a jiná možnost je pouze, že, pouze, že zhasnete. My bychom mohli hodně ušetřit například v této budově, kdybychom vypnuli eh, světlo, klimatizaci, a tím bychom tedy uspořili hodně energie, i když by se nám to asi moc nelíbilo. Pokud snížíme HDP, tak se také spotřeba energie sníží. Podívejte se na mou zemi. My v současnosti skutečně spoříme spoustu energie, ale takovým vedlejším produktem toho je nezaměstnanost, která vede k obrovským sociálním nákladům. Uspořit energii pomocí energetické účinnosti znamená, že ponecháme lidi v pracovním e, procesu a zařídíme to tak, aby stejná práce byla vykonána za menšího množství energie. My to zde pleteme dohromady. Pokud jde o nějaké ty číselné údaje v objemu tun paliva a tak dále, tak to je úspora energie. Ale my se zde musíme soustředit nikoli na to zhasínání světla, ale právě na, ty, právě na tu energetickou účinnost, na efektivní využívání energie. A měli bychom sem doplnit určitá opatření, která zajišťují energetickou účinnost spolu se zajištěním růstu. Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, že ty podmínky jsou velice odlišné. Jsou země, kde je horké léto, kde je mírná zima, kde je velká zima, které jsou méně industrializované, více industrializované. Ale tím, že izolujeme veřejné budovy a ušetříme tím 3%, to samozřejmě je možno provést, ale my bychom se neměli zaměřovat na to, kolik izolace bylo prodáno v které zemi, ale jaká je energetická účinnost budov v konkrétních zemích na metr čtvereční. Podobně je tomu u automobilového průmyslu. Když si kupujete auto, tak víte, kolik spotřebuje to auto benzínu na 100 kilometrů, kolik gramů emisí bude mít. A to jsou srovnatelné údaje. To můžete srovnat eh, mezi jednotlivými značkami a výrobci automobilů. A my bychom se měli snažit o to samé, i v oblasti energetiky. Například bychom eh, vzali počet obyvatel, eh, určitou jednot, spotřebu energie na nějakou jednotku hrubého domácího produktu. Nevím přesně, jaký vzorec by to měl být. Já chci prostě pouze říci, že bychom se neměli soustředit pouze na ty úspory energie. To je pouze vedlejší projekt. My bychom se měli snažit eh, udělat více s méně energií. Moje země je velice zelená. Používáme třetinu energií z obnovitelných zdrojů. Celá eh, Evropa s výjimkou Švédska nám závidí. Ale pokud se podíváte na to, kolik spotřebováváme a kolik za to vyrábíme, tak jsme jednou z nejméně efektivních zemí. Myslím si, že na to by se měla zaměřit také legislativa. Dankeschön. Děkuji, kolega Balšitis. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega eh, popsal dobře tu situaci. To je celková situace v baltských státech a samozřejmě máme mnoho problémů a máme takové dědictví eh, ze sovětské doby. Je mnoho budov, které by potřebovaly takovou tu izolaci, sanaci. Je to proces, který nepokračuje dost rychle. Máme před sebou mnoho ambiciozních cílů, diskutovali jsme, jak jich dosáhnout. Podle mého názoru tyto cíle by se mohly stát strategickými. Mnoho vědců zabývajících se klimatem hovoří opravdu o e, znepokojivých skutečnostech, jak se klima mění a měli bychom začít už s konkrétními opatřeními. Proto bych chtěl uvítat e, teze zpravodaje v té první verzi dokumentu, Samozřejmě není možné řešit všechny problémy v jednom dokumentu, ale já bych se chtěl zasadit o to, aby si členský stát stanovil závazné cíle, aby tu potom byla také kontrola, jak tyto cíle jsou dosahovány. A jak to bylo zmíněno, jsou to samozřejmě také různé klimatické a geografické situace, na které bychom měli brát ohled. zapojit do toho také eh, veřejné zadávání zakázek a pochopit, že naším cílem jako Evropského parlamentu je stanovit a změnit ty postupy veřejného zadávání zakázek, aby tam nehrál lidský faktor tak velkou roli. Tím bychom mohli opravdu ušetřit mnoho času a peněz tento systém um, byl vytvořen, ale je to dosti obtížné jej změnit. To asi my všichni víme proč. A proto bych chtěl zřetelně podpořit zpravodaje a domníváme se, že bychom měli už začít s konkrétními opatřeními a, a pak je zdokonalovat. Takže já bych v krátkosti dal slovo komisi a pak zpravodaji Turmise. Musíme prostě dodržet čas. Takže myslím, že s komisí budeme mít možnost ještě hovořit eh, o jednotlivých otázkách. Možná byste se dneska mohl vyjádřit poněkud stručněji. Budu se snažit hovořit stručněji než obvykle. Děkuji mnohokrát. Naším cílem je dosáhnout toho snížení o 20 To je cíl z roku 2007, na kterém se shodly všechny instituce a my se budeme snažit tuto úroveň ponechat. Samozřejmě bude dobré, pokud nám k tomu pomůže směrnice a určitě je prostor pro diskutová, diskusy o detailech. Například pokud jde o článek 6, eh, o tom zcela jistě diskutovat můžeme. Není možné, abych zde reagoval na vše, co v diskusi padlo. Vyberu proto jeden či dva body. K tomu, co říkal pan Vidal Kvadras, eh, k té kogeneraci. Stojí za toto zdůra, znít i když eh, v různých eh, zemích kogenerace hraje různou úlohu, tak není pravda, že to je řešení pouze pro nějaká severnější místa, protože například v Barceloně ten eh, kombinovaný systém stále více využívají a mohl by to být právě dobrý partner pro ty obnovitelné zdroje energií, které produkují energii přetržitě. Pan Vidal Kvadras také hovořil o článku 6, kdy řekl, že není správné, aby alternativní eh, opatření byla schvalována komisí. My to tak chceme, protože pokud jde o ty povinnosti, tak jsou zde jasně stanovené určité požadavky, ověřování a tak dále. A my bychom tedy neměli problém s tou verifikací ex ante, nicméně muselo by to fungovat trošku jinak. A pokud jde o propojení s hospodářským růstem, naše hodnocení dopadu a naše vyhodnocování se samozřejmě opírá o předpoklad eh, ekonomického růstu a také o jeho posílení. V okamžiku současné krize je těžké představit si jiné důležitější téma, než jsou úspory energie. Jedna z otázek, kterou musíme v současné době vyřešit, je, jak přinutit banky, aby znovu začaly půjčovat. A když se podíváme na to v souvislosti s naším problémem, tak eh, musíme přinutit banky, aby začaly financovat programy směřující k energetické účinnosti. Takže je třeba to propojit s naší ekonomickou agendou. A v tom našem hodnocení eh, dopadu eh, počítáme s tím, že by to mělo eh, do roku 2020 přispět k vytvoření až 400 tisíc pracovních míst a také přispět k růstu HDP. Hovořilo se zde také o tom, že v různých zemích existují různé podmínky a já k tomu chci říci, že v návrhu komise my přesně to chceme. Chceme, aby si jednotlivé členské státy stanovily své vlastní cíle. I když ty cíle jsou stanoveny v jednotkách eh, absolutních, absolutní energetické spotřeby, tak my chceme, aby členské státy si své cíle stanovily. Pouze pokud eh, tyto cíle nebudou dosahovat 20%, tak poté bychom přišli s nějakými závaznějšími cíly. není třeba využívat, vyjadřovat ty eh, cíle, pokud jde o energetickou účinnost. Eh, hovořilo se zde také o tom, že chceme zavádět nějaká příliš závazná opatření, ale já jsem chtěl k tomu říci, že celá řada členských států v současné době má ty cíle pouze kolem 14%. A pokud to takto bude, tak budeme muset samozřejmě určité závazné cíle stanovit jako komise. Pan Claude Turmes. Já nebudu schopen vyjádřit se ke všem podrobnostem naší diskuse, takže se soustředím zvláště na ty hlavní body a mnohokrát vám všem děkuji za přispění do té debaty. To, co říkala paní De jo, to je v podstatě takové dilema. Vlády v současnosti odmítají závazné cíle. A proto nás nutí přijímat závazná opatření. Já předložím pozměňovací návrh, kde bude určitá tabulka, která bude odrážet ty jednotlivé cíle a uvidíme, zda členské státy budou připraveny ke skutečné diskusi o svých národních cílech. Oni v současnosti s námi tu hru nehrají. Proto je potřeba mít k dispozici konkrétní čísla a je třeba si vyjasnit, jaké cíle jsou přijatelné a jaké nikoli. Další otázka je, jaké indikátory bychom měli používat. Energetická účinnost na HDP to není dobrý indikátor, protože když třeba v nějaké zemi zavřete ocelárny, tak o nějaký HDP eh, přijdete, ale místo toho budete mít banku, která má velký obrat a ta eh, bude samozřejmě přispívat k HDP takže to o něčem příliš nevypovídá. A tak, jak je to stanoveno v této zprávě, tak to má určitou výhodu v tom, že budeme vědět, kolik primární energie spotřebováváme, protože to má dopady například i na to, abychom věděli, kolik infrastruktury je potřeba, kde je třeba investovat a k tomu je potřeba mít konkrétní, absolutní čísla. Pokud jde o energii, která je spotřebovávána na určitou výrobu, tak eh, to také není zcela spolehlivý ukazatel, protože hovoří se zde například o ocelárnách, ale tam to také není jednoduché, protože existují různé typy ocely. Takže eh, byla zde i celá řada návrhů různých eh, lobby, používat různé indikátory, ale žádný z nich v podstatě není přijatelný. Takže já možná připravím takovou eh, tabulku o těch jednotlivých cílech jednotlivých členských států. Pokud jde o, ty, o ta 3%, tam jde o to, že vlády mají 33 let na obnovu veškerých budov. 2014 plus 33 je 2047, tedy rok 2047. Takže vlády a místní orgány mají na renovaci budov čas do roku 2047. Já samozřejmě nejsem proti nějakým jiným kritériím, než je ta plocha budov, ale myslím si, že to zase není tak ambiciozní cíl. V článku 6 jsem rád, že to 1,5% získalo poměrně širokou podporu. Dále poznámka pana Pípera k těm malým drobným řemeslníkům. Já mám také kontakty s jejich zástupci a také ze Spojeného království, kde byla provedena vyhodnocení toho, jaké dopady bude povinnost to Spojeného království dosahovat určitých úspor na drobné řemeslníky. A v podstatě tam nebyly žádné závažné dopady zjištěny. Spíše je tomu naopak, spíše vlastně e, došlo k pozitivnímu dopadu na tato drobná odvětví. Takže mám, mám, mám ještě dvě minuty, ale skončím teda v té angličtině, že jak jsem začal. On the Article 10 on the cogeneration, what I have... Pokud jde o článek 10 a kogeneraci, tam to je trošku provokace. Já chci totiž vyprovokovat debatu o tom, jaká jsou vlastně kritéria pro analýzu nákladů a přínosů. Pokud to necháme na společnostech, tak každá společnost řekne, že to není e, nákladově účinné. Ale v Dánsku definovali určitá kritéria toho, co je účinné z hlediska nákladů a co nikoli. Takže by to mělo by být obsaženo i v tom návrhu komise. A já jsem připraven o tom diskutovat, o těchto kritériích. tomu, co říkal pan Provera. Vy jste hovořil o těch historických budovách. Já se domnívám, že by bylo dobré, aby stínoví zpravodajové připravili pozměňovací návrh, ve kterém by to bylo jasné. Již eh, je to trošičku v té směrnici o budovách, že těch eh, historických budov by se to nemělo týkat, ale myslím si, že není dobré, abychom ty informace k historickým budovám měli rozptýlené ve třech různých dokumentech. A samozřejmě jde také o změnu v myšlení občanů. Je třeba získat na, svou, na naši stranu například organizaci spotřebitelů, je třeba odborně připravovat eh, řemeslníky a tak dále. My se musíme snažit eh, vynakládat na komisi tlak, aby více financovala tyto informační eh, kampaně. Tak, aby s námi občané na těchto cílech spolupracovali. Já mnohokrát eh, děkuji za pozornost. Příští týden vám budu k dispozici i ve Štrasburku. Můžeme to tam probrat bilaterálně a více a podrobněji. Děkuji, děkuji také za tlumočení a příště 7. list, příště tedy budeme věnovat, 7. listopadu je na předkládání pozměňovacích návrhů.